Milí kolegové, dámy a pánové, prosím, posaďte se. A Budeme pokračovat tímto. Chci poděkovat všem zástupcům eh, těch výkonných agentur, eh, že přišli na výměnu názorů, jako každý rok, eh, a bude se dotýkat týkat rozpočtu agentur. Tento rok je zastupuje ředitel, výkonný ředitel EFSA, což je Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který zajišťuje předsednictví celé sítě. Nyní se souhlasem našeho zpravodaje, stáleho, eh, stáleho zpravodaje pana Gajera, bez prodlení dám slovo panovi Urlovi z EFSI. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, že jste mě pozvali, že jste pozvali naši síť na tuto schůzi, což už se e, stalo e, zavedenou praktikou v rámci rozpočtování a jsme rádi, že máme tu čest představit naše názory k rozpočtu EU. Za prvé chci říci, že e, si ceníme toho, že E, návrh rozpočtu roku 2018 se zaměří na priority, jako je bezpečnost, migrace, konkurenceschopnost, pracovní místa a mládež a že ty alokace podle těchto priorit byly řádně vyčleněny. Samozřejmě naše role, tedy role naší sítě a koordinátorů sítě není kritizovat politická rozhodnutí, jak eh, investovat zdroje Unie. My spíše se zabýváme horizontálními záležitostmi, které ovlivní efektivní a účinné fungování 45 agentur a rádi bychom zde předali naše názory a postoje, eh, které eh, jsou postoje a názory jednotlivých agentur na úrovni různých sektorů. Takže v souladu s eh, tímto obecným postojem, tak jako vždy od roku 2013, eh, v rámci evropského rozpočtu hlavně se eh, zaměřujeme na snižování personálu, tedy slavné, respektive neslavné číslo 5 hm, tak jak vyplývá ze sdělení komise z července 2013 a zaměřujeme se na další faktory, které ovlivňují výkonnost agentur, takže to bych chtěl stručně okomentovat. Na začátku dovolte, abych řekl, že bychom chtěli zopakovat, eh, že eh, agentury již implementovaly eh, ty škrty ve výši 5% v roce 2016 a stále samozřejmě jsme proti eh, tomu eh, eh, přerozdělování lidských zdrojů, které podle nás je neopodstatněné, neadekvátně, dokonce neefektivní je tento nástroj, který se nazývá Redeployment Pool. Takže my si myslíme z pohledu efektivity, z našeho pohledu, to není ten způsob, jak to dělat. V každém případě však, i když Eh, tedy ten půl těch pracovníků, kteří mají být přeskupeni, tak již se to plně implementuje, tento nástroj. A když si podíváme na nové úkoly, které agentury dostaly, jako migrace, bezpečnost, finanční dohled, a když to, když to postavíme do opozice s těmi škrty pracovníků, tak v podstatě došlo k celkovému číslu 10% škrtů, takže 5 plus 5 již jsme zcela realizovali. A na základě tohoto eh, kvitujeme s potěšením, že i komise toto již uznala v návrhu rozpočtu. Jsme rádi, že Evropský účetní dvůr eh, provádí nyní mm, hodnocení této složité záležitosti, tak abychom měli věci více jasno o tom, jak se posledních letech vyvíjelo personální zabezpečení agentur. A škrty, personální škrty, to je velký eh, problém především pro ty agentury, které již jsou zaběhnuté, již tedy fungují v určitém tempu a podstatě, kde ty neustále škrty jdou za rámec škrtů v jiných institucích a tyto agentury již od roku 2013 prostřednictvím rozhodnutí svých správních rad mm, předložili další mm, žádosti, které se týkají personálu v, eh, v kontextu nového nárůstu úkolů Eh, tyto agentury dostávají eh, nové úkoly, ale eh, nemají nárok na nové pracovníky, takže v podstatě tady ty agentury se musí snažit de facto omezit personální zajištění o 20 vzhledem k těm, hm, tomu nárůstu těch úkolů, které dostávají, tak je to vlastně 20 což velice ovlivňuje jejich fungování. Také i ve zprávě z Evropského parlamentu k návrhu rozpočtu 2018 jste uznali, že v určitých oblastech jako veřejné zdraví, životní prostředí nebo zaměstnanost a mládež, tak tyto mm, agentury v podstatě eh, nemohou plně plnit své úkoly, protože již provedli těch, eh, ty škrty, personální škrty ve výši minus 10%, o 10%, ale de facto je to 20%, protože eh, dostali nové úkoly. A proto pa, eh, i eh, tedy komisař Ettinger řekl, že ty škrty, personální škrty by neměly pokračovat za rok 2018, ale podle nás dokonce by měly skončit před rokem 2018, protože my mm, tedy v podstatě eh, i argumentujeme, že by se nám měly mm, mm, ty ty mm, personální eh, posty vrátit, protože nebyly odůvodněné. A takže i ve světle dalšího břemene, které vyplývá z cestovní mapy komise, tak eh, bychom dostali další požadavky navíc, jako třeba přikládat programové dokumenty, hodnocení, externalizace, auditu Evropského účetního dvora. A důležitější ještě je, že my Eh, v podstatě ta pravidla, eh, řídící pravidla, manažerská, finanční pravidla pořád jsou příliš rigidní, příliš strnulá pro účinné řízení našich agentur tak jak to tady po nás dějí instituce, to je příliš rigidní. Vzhledem k těm rozpočtovým limitacím, vzhledem k tomu, že se zvyšuje administrativní zátěž, tak co udělali agentury, aby zintenzivněli úsilí, aby zvýšili svou efektivitu, jak individuálně, ale tak i kolektivně, tím, že zavede třeba sdílené služby, společná výběrová řízení a tak dále. Tím ukazujeme, že toto úsilí vedlo k výsledkům, neslo své ovoce a že jsme ušetřili peníze i e, e, zdroje, lidské zdroje, které do toho investujeme, ale i tato efektivita má své limity. A já myslím, že my jsme se dostali na tyto hranice a to především, když ta pravidla, která musí agentury respektovat, jsou tak rigidní, tak strnulá a je tam tolik administrativní zátěže, požadavků, že Mm, ta snaha eh, zjednodušovat a zvyšovat flexibilitu, tak ta nikam zatím nevedla. Proto bychom rádi požádali instituce, aby přehodnotili i ve světle finan- nařízení o finančním rámci, zdali bychom mohli se zaměřit na rozpočtování, eh, které bude vycházet z výkonnosti, skutečně z výkonnosti, tak aby výkonnost tedy výsledky byly v první řadě a jinak, aby agentury měly flexibilitu, jak tedy využijí své zdroje, lidské, finanční či jiné zdroje, co nejlepším způsobem, aby skutečně přinesly ty výsledky, které my slibujeme eh, eh, Evropanům. If you allow me a few words. Dovolte pár slov nyní k naší interní koordinace to, čemu se říká sdílený podpůrný úřad. Asi všichni víte, že nyní jsme, že se zvýšila i role koordinace, naše, naš, naše role se zvýšila, mm, co se týče koordinace agentury a my pomáháme s implementací cestovní mapy komise i splněním e, rozpočtu a příslušných procesů s tím spojených a i parlament nedávno doporučil, aby Mm, síť evropských agentur, aby e, rozšířila svůj stálý sekretariát v Bruselu, tak aby skutečně e, jsme byli schopni e, zvládnout zvýšený objem koordinační činnosti, což je ku prospěchu nejenom agenturám, ale i celým všem institucím. A my jsme tedy eh, eh, začali plnit toto doporučení parlamentu a i jsme požádali o jedno místo navíc hm, v rozpočtu z roku 2018 a rádi bychom chtěli požádat Evropský parlament, aby potvrdil svoji podporu. Když se podíváme za rok 2018, tak vítáme i činnost pracovní, institucionální pracovní skupiny číslo 2. Pro nás je e, e, zcela zásadní prostě opustit ty strnulé e, modely opatřování zdrojů a řízení zdrojů, abychom přešli k modernímu flexibilnímu přístupu, který se bude zaměřovat na výkonnost, na výsledky. I ta metodika rozpočtová by měla se opírat o výsledky. Naše agentury hodně investují právě do takového modelu, který se bude aplikovat na všechny agentury a který bude vycházet z, z míry jejich zralosti, z, z logiky intervence a který eh, v podstatě eh, nejprve se otestuje. My tady navrhujeme, že nejprve eh, otestujeme ten, tu novou metodu rozpočtování, které se bude opírat o mm, výsledky. Já myslím, že bude velice dobré právě toto otestovat na takových malých institucích, jako je jako jsou agentury, a ne hned na komisi či parlamentu. Také bychom chtěli i umožnit další možnosti financování agentur, jako je třeba, abychom účtovali poplatky, abychom přenášeli náklady na průmysl, na národní správní eh, úřady a tak, kde to bude vhodné podle dané činnosti. Ve světle e, budoucích výzev a vývoje, tak agentury chtějí posílit e, spolupráci a společnou práci s evropskými institucemi na základě transparentnosti. Ano, skutečně určitě věříte, že agentury jsou ochotny jednat zcela transparentně a přinášet výsledky pro instituce v duchu vzájemné důvěry a Rádi budeme, když nás opět pozvete, nás tedy jako institucionální partnery, abychom se zapojovali eh, do jednání eh, třeba té interinstitucionální skupině eh, a skupině pro Brexit, pro finanční rámec a tak dále. Takže děkuji a rád odpovím na vaše otázky. Děkuji, pane generální řediteli, za toto expoze, které jasně ukazuje, jaké potíže eh, mají agentury vzhledem k tomu, že, jim, eh, že se snižují eh, personální zdroje a i navrhujete určité cesty, a to především, aby ty agentury měly další finanční zdroje, které by však nešly z evropského rozpočtu, tedy externí zdroje, aby to byly. Pane zpravodaji, pane Gajere. Jak vy toto vidíte? Tak. Děkuji, pane předsedo. Zažíváme tady opětovně typickou situaci, když jde o to, jakým způsobem se chovají evropské instituce k agenturám. Jak je známo, musíme změnit sídlo dvou agentů, to jsou ty obě agentury v Londýně, EBA a Emma a zažíváme to, co se děje vždy. A totiž, co se týče Emmy agentury pro léčiva, zde je již několik měst, které se ucházejí o sídlo této agentury. Je to více měst než těch, kterých se ucházejí o to, aby uspořádali olympijské hry a u té EBY, o, o, o orgánu pro banky, to také není jinak. Takže zažíváme opětově stejnou situaci. Když jde o to eh, rozhodnout o sídle agentury, tak členské státy a některých města skutečně velice silně konkurují o to, kdo získá nakonec tu agenturu, to sídlo. Ještě máme všichni na paměti tu slavnou větu pana Berlusconiho, pomocí které si prosadil sídlo FC v Parmě. Ale pak, když se rozhodne, tak už jsou agentury pouze přítěž a příliš drahé. Jistou dobu jsem argumentoval v tom duchu, já jsem studoval historii, v tom duchu, že agentury mají takovou roli jako středověké dítě, nemanželský bastard, tedy v lásce eh, stvořen, ale když už pak je na světě, tak, tak nějak překáží. Eh, mně tedy bylo řečeno, že to nemám říkat, že slovo bastard, tedy nemanželské dítě, bastard, že to je v angličtině nadávka, já co v Němči, my to takto nemáme, my to máme spíše jako historický termín, ale skutečně ta situace je obdobná. Co, zaž, co čeho budeme svědky nyní? Členské státy se obě budou velice eh, hádat o to, kdo dostane to sídlo co se týče u EBY, tam asi ošetření nepůjde, to bude jedno. To bylo tehdy politické rozhodnutí, aby tři agentury, které regulují finanční trhy, byly rozděleny do tří hlavních měst, do tří finančních středice, tedy Londýn, Paříž a Frankfurt. A já si klidně vsadím na to, že nakonec EBA nebude sloučena s nějakou stávající agenturou, což by skutečně vedlo k tomu, že by se ušetřilo, ale že EBA získá sídlo v nějakém krásném hlavním městě Evropské unie, protože si to rada tak to bude přát. Na takovéto situace musíme vždy myslet, když tady hovoříme o rozpočtové situaci a když vyjednáváme o rozpočtu. Tam pak jsme v situaci, kdy padá mnoho argumentů o tom, jak právě v oblasti agentur bychom mohli ušetřit ještě více. Já, a myslím si, že je to známo, co se týče agentur, jsem z toho mění, že ten redeployment pool byl skutečně taková velmi obtížná. Eh, by to obtížná idea to byla, poněkud komplikované. A sdílím eh, ten názor, že co byl vlastně ten kontext? To bylo vlastně to uspotření 5% personál, škrty na personál, to se týká nás všech, i naší instituce, parlament. To nám bylo nařízeno střednědobým finančním rámcem, ale komise rozhodla, že agentury individuálně budou už provádět ty škrty 5%, to by bylo, nebylo nutné a zároveň rozhodla, že nárůst stávajících agentur je nutný, že tedy v jistých agenturách bylo nutné navýšit personál, neboť tam skutečně vzniklo více práce na základě naší legislativy. A že tento nárůst se má pokrýt právě Eh, z pracovníků agentur stávajících, tedy kteří již zaměstnáni byli, to byl ten takzvaný redeployment pool. A to potom vedlo k těm škrtům, eh, o, kterém hovořil, eh, o kterých hovořil pan generální ředitel. Já jako stálý zpravodaj jsem se setkala s mnoha agentury, kteří mě skutečně přesvědčili a dověřili, že oni už jsou téměř neschopní práce, protože to personální vybavení prostě není dostatečné. Ehm, naštěstí je obdobná situace nastává až na radě, protože oni mají také škrty v oblasti personálu, týká se to jich a najednou některé národní státy prostě říkají, nemůžete si udělat další zkusy, protože již nejsou tlumočníci a diví se tomu. Eh, Karmax říká, říkal, že bytí určuje vědomí, takže možná to bude k tomu, že v této intenzivci přes park eh, vznikne povědomí o tom, že není možné libovolně neustále odstraňovat další další personál a očekávat, že ta služba, kterou budou dostávat, bude stejná. Já jsem v rámci vyjednávání také, eh, když jsem hovořil s Patem Ettingerem, kladl důraz na to, já to tady rád zopakuji a prosím kolegy a kolegyně, aby na to dbali, na to, že v roce 2018 eh, máme poslední rok, kdy bude moc využít ten redeployment pool, protože pak již vyprší ta pětiletá lhůta. A jsem toho názoru, že bychom něco takového neměli znovu opakovat. V této souvislosti bychom mnohé určité věci vyřešit tím, že dáme agenturám dodatečné peníze na dočasné smlouvy, aby mohli řešit eh, nárůst úkolů a velice podporuji návrh, abychom se zamysleli nad tím, jaké dodatečné příjmy bychom mohli agenturám vytvořit. Na, za několik dní budeme hovořit o přepracování nařízení o ESA, agentuře ESA a a samozřejmě je tady ta myšlenka, proč by Evropská agentura, která poskytuje služby pro národní eh, orgány, by za to neměla vyžadovat poplatky? Já si myslím, že může a momentálně to vypadá tak, že eh, tady je velká většina v tomto výboru, která to takto podporuje, tu myšlenku těch poplatků. Proto si myslím, že je velmi důležité, a v minulosti jsem se snažila i tímto směrem argumentovat neboť místa, pro které nějaká třetí strana, ať je to už průmysl, nebo u agentury ESA jsou to ty národní regulační úřady, eh, pro ty, které tady se takto platí poplatky, tak takováto místa by komise neměla škrtat. Ani rozpočtový orgán by neměl škrtat, protože takováto pracovní místa jsou zafinancovány jiným způsobem a jsou důležité. Takže agentury, které poskytují služby jiným a dostávají za to poplatky, a jsou takto financovány, tak já si myslím, že to je dobrý nápad a dobrý přístup. Trochu mám obavy z toho, jak to bude vypadat eh, s tím přístupem, jak jste o něm hovořil vy, pane ředitele, o tom, jak by se měřila ta výkonnost. Existuje pilotní projekt, za který vděčíme komisi UE asi v Kolíně. Nám se to líbí, sledujeme to, ale když na trialogu o tom hovoříme v radě, tak rada je masivně proti. Já nevím, možná to nechápu ale já jsem skutečně od nich neslyšel nějaké rozumné odůvodnění tohoto postoje. Podle mě je to rozumný přístup, neboť ve všech oblastech plnění rozpočtu a vedení rozpočtu hovoříme o tom přístupu paní Georgievy, ten, tam šlo o to zvážit, ten rozpočet orientovaný na výsledky. A já si myslím, že by bylo vhodné takto postupovat i u agentur, které poskytují služby. Já si myslím, že by to mohlo rozumně fungovat. Proč se na to nepodívat? Eh, takže my musíme se zaměřit na to, abychom tak trochu uvolnili tu zatvrzelost na radě. Já rád tomu napomohu. Já vám děkuji za to, že jste se dnes dostavili k nám, eh, že můžeme diskutovat takto společně o problémech agentur. Děkuji mnohokrát. Zahajuji diskuzi, kolegové. Všichni s tímto souhlasíme, ale máme dojem každý rok, že opakujeme to též pořád. A co by mohlo způsobit, aby chom a to, co říkáme, vedlo ke konkrétním krokům skupina Monty, Montyho skupina zkoumala sice vlastní zdroje, které by mohly mít i agentury, ale e, jsme identifikovali ty agentury, které mohou fakturovat za své e, e služby, které mohou tedy um, účtovat e, poplatky a um, tedy proto samozřejmě tady se musí vytvořit zbytné posty. Já vím, že zde existuje konkurence mezi evropskými agenturami a těmi národními. A já se ptám, Eh, jsme schopni překonat ty národní egoizmy, abychom měli skutečnou Evropu? Pokud ne, tak to skončí špatně. No, já jsem viděl, že je tady více eh, hlavních měst, které by chtěly mít agenturu, eh, než těch, které stojí o olympijské hry. Možná, kdyby byly placeny z evropského rozpočtu, tak možná bych bylo více těch, které by chtěli olympijské hry. Paní Toma. Ano, děkuji, pane předsedo. Já možná tady eh, řeknu něco, co není podle hlavního proudu. Já sama nejsem eh, přesvědčena, že by měly účtovat agentury poplatky a jejich služby být placené. To není dobré. Já to říkám, poněvadž si myslím. Já jsem to viděla vlastně u národních agentur, jak to bylo, vím, jaké to mělo důsledky. Eh, to znamená, na jedné straně mm, najednou agentury změnily své poslání a mm, začali plnit eh, úkoly, které byly rentabilní, které nesly peníze a eh, v podstatě opouštěli ty mm, služby, ty úkoly, které nebyly rentabilní. A na druhé straně eh, tyto poplatky také i mohou vést ke konfliktu zájmu. A to nelze jen tak přehlížet. Já jsem skutečně mm, velice, mám velké pochybnosti protože mm, by to mohlo vést ke změně úkolů a k konfliktu zájmu, takže to jsou hlavní důvody, proč jsem opatrná, asi bych s tím nesouhlasila. E, takže to, pan předseda, to neznamená, mm, že když ta neúčtují poplatky, že tam snad nejsou konflikty zájmu. Já souhlasím, ale ne, přece nestojí za to zvyšovat ještě riziko. Dobře, kolega Fernandez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si myslím, že agentury dělají práci, a realizují určitou viditelnost Evropské unie pro občany. To je také důležité, je tato práce. A tak to vlastně občany získávají povědomí o existenci agentury a kdyby když v jiném případě Brexitu tady je možnost, aby se nějaké přesunuly, no tak jsou o to viditelnější. Takže já si myslím, že viditelnost je velice důležitá pro samotné agentury. na druhou stranu tady máme ten ten eh, přesun, ten dvou agentur a možná existence agentů, které se nebudou přesunovat. Tady si myslím, že by to mohlo přispět i pro sociální a územní kohezi. A měli bychom tedy mít takové rozdělení těch agentur po evropském území, které bude spravedlivé. Nemá smysl, aby stejné jedno to tež město Eh, vlastně najednou získala o další dvě agentury navíc. Eh, a dále si myslím, a to se týká těch škrtů a těch eh, možných rozporů. Na jedné straně vyžadujeme škrty v personálu 10% a na druhou stranu od jistých agentur vyžadujeme, aby plnili více úkolů. Já se tedy proto ptám za ty škrty, které vedly ke snížení výdajů, Eh, ty existují a víte o nějakých škrtech, které by naopak navily k tomu, že se určité náklady naví, navýšily, protože oni někdy takovéto pseudošetření nakonec skončí tím, že je to dražší. Po, pokud agentura není schopná vy, vycho, vykonávat jisté úkoly, tak to má důsledky a někdy nakonec ty náklady na to jsou vyšší, než je to eh, ta vlastní částka, která se ušetřila tím škrtem. Takže já se ptám, jestli máte nějakou informaci o těch dopadech těch škrtů je těch 5% eh, právě na agentury. A poslední otázka. Týká se to eh, rozpočtu orientovaného na výsledky, který eh, obhajujeme, ale někdy, někdy je obtížné to tedy realizovat v rámci rozpočtu EU. Já se ptám za tento cíl, nutnost či potřeba se skutečně zaměřit také na výsledky. Zda tady tedy již dochází k nějaké implementaci. Samozřejmě tady ještě je koordinace s národními agenturami, to je zjevné, tam musí být dobrá, ale měla by tady být také koordinace samozřejmě mezi agentury samotnými. Děkuji mnohokrát. Merci, Děkuji ještě někdo? Prosím. Děkuji mnohokrát. Já naprosto souhlasím s panem Fernandezem a s vámi, pane předsedo. Co se týče vaší prezentace, tak já vím, že budeme mít tu velkou potíž. V podstatě jsme tedy vytvořili agentury a nakonec mají menší rozpočet po roce 2020 a měli bychom uhradit veškeré potřebné náklady, protože je musí musíme eh, si položit otázku, eh, potřebujeme opravdu ty agentury a které potřebujeme, když máme snižovat eh, počet zaměstnanců. Dvě věci jsou logické musíme nalézt nějaký jiný zdroj financování, kromě rozpočtu, protože nemáme v rozpočtu dostatek prostředků. A pokud to bude nějaký jiný stroj, tak souhlasím s tím, že nyní nemůžeme mít poplatky, eh, které by hradili obyvatelé, eh, podniky. Nemůžeme je uložit, ale můžeme se jich zeptat, zda mají pocit například průmyslové podniky, které jsou eh, propojeny s konkrétními agenty agenturami, zda mají pocit, že potřebují tuto agenturu, zda je její činnost přínosná a možná by byly ochotny eh, zaplatit nějaké poplatky, abychom zachovali tu agenturu. A pokud ano, pak je třeba poplatky zavést. Neměli bychom eh, nutit tyto eh, poplatky, to by nebyla dobrá cesta, ale eh, v podstatě by to mohlo být dobré řešení. A na druhé straně jsme nezvažovali možnost sloučení agentur, aby to přineslo nižší horizontální náklady. Můžeme přemýšlet o tom, že bychom je uspořádali nějakým jiným způsobem. Děkuji. Ano, tady byla jedna otázka týkající se eh, jedné agentury v Řecku, která v podstatě tam sídí ve dvou lokalitách bez nějakých důvodů. A změnilo se to? A skutečně někdo už o tom rozhodl a nebo každý mm, jenom si stěžuje, konstatuje to a nic. Takže možná to je naše odpovědnost, aby se věci hýbaly. A možná bychom měli identifikovat, které ty agentury by mohly eh, přispět. Například bezpečnost leteckého provozu, takže Mm, to jsou tedy agentury, které eh, by měly tedy samozřejmě mít možnost rozhodovat okamžitě, protože to je zájmu eh, výrobců a tady samozřejmě by měli participovat na financování agentur tito výrobci. Pan Gajer také má návrhy, jak sloučit dvě agentury, které se zabývají bezpečností. Policie eh, Vzdělávání policistů nebo něco takového to je. Jak, jak, jaký je vývoj? Yeah, this is, uh, eh, good... Ano, to je dobrá otázka. Já bych ji nejraději i hned předala radě. Ale možná, aniž bych tady chtěl kritizovat eh, vážené kolegy a vážené kolegyně, diskutujeme v rámci stejné debaty během deseti minut o dvou zásadách, které jsou v rozporu. Zásada jedna, spravedlivé rozdělení území Evropské unie, ano, tak to k tomu můžeme přistoupit. Zásada dvě, možné slučování stanovišť těch, těch míst, těch agentur, těch sídel. No ale to je všem v rozporu. Máme tedy dvě situace, kdy agentury v Evropské unii mají dvě sídla, abych to tak nazval. A někdy členské státy když rozhodují o tom, kde přesně v jejich zemi bude to sídlo té agentury, ne vždy o tom rozhodnou rozumným způsobem. Například agentura ERA má sídlo ve Valencianu, ale protože je tam tak těžká dostupnost, tak mají ještě takovou pobočku v Lille, aby návštěvníci rychlo vlakem TGV, TGV mohli tedy navštívit tu, tu pobočku a nemuseli cestovat dál do Valencian. Jak je tedy rozumné? Je to rozumné stanovit, že sídlo agentury bude na velice nedostupném místě v Evropské unii? No nevím, já eh, nebudu odpovídat na tento dotaz. Stejný problém máme u té řecké agentury, která má hlavní sídlo v Heraklionu, kde ovšem téměř nikdo nechce pracovat, neboť Heraklion je skutečně obtížně dopravně dostupný, mnohem obtížněji než Atény, ale také proto, protože tam chybí infrastruktura pro mezinárodní úředníky, takže vlastní sídlo té agentury je již v podstatě dávno v Aténách. Já jsem se přesně neinformoval o tom, do jaké míry se v tom pokročilo, ale když generální ředitel této agentury u nás byl naposledy na návštěvě, tak byl velice optimistický a říkal, že o tom hovoří řeckou vládu, která o tom rozhoduje a že chtějí mít s nimi dohodu v tom smyslu, že kompletně přesunou sídlo té agentury do Aten. A všichni ti, kteří jsou proto, že chtějí mít to spravedlivé rozdělení těch agentur po celém území Evropské unie, tak těm bych řekl toto. Já proti tomu nic nemám, ale znamenalo by to, že ta další agentura, nezávisle na tom, jaké by měla kompetence, by musela být v Zágřebu, v Záhřebu či někde jinde v Chorvatsku, protože podle mé úvahy, pokud to vidím správně, tak je to ještě Chorvatsko jediná země, která nemá ani jednu jedinou agenturu. A nebo zase tady budeme mít tu zajímavou situaci, že rozumné by bylo, například když se právě přesidlovala ta Mezinárodní policejní agentura, která byla na velice nedostupném místě ve Spojeném eh, království, že se prostě nerozhodnou, že ji přesunou do Hágu, kde jsou veškeré ty agentury, které mají eh, na starosti policie a justiční oblast a kde by skutečně by bývalo možno eh, dosáhnout synergii či sloučení s jinými agenturami, ale tato agentura samozřejmě byla přesunuta do Budapešti. A my si jistě klademe otázku, kde je ta síla, silná stránka Budapešti, jakožto místa v rámci tématu e, spolupráce mezinárodní policejní, no? Nevím. Proč je Budapešť ten správný, to správné místo právě pro tuto agenturu? Samozřejmě to myslím poněkud ironicky. Musíme tady také diskutovat o tom, jaké zásady se chceme držet. Při, vzpomínám si trochu na, na naši včerejší diskusi, to bylo o jiné otázce, Nemůžeme prostě zá, zároveň sledovat dvě zásady, dva principy. Nemůžeme zároveň říct, že zářeb musí dostat další agenturu, protože je to spravedlivé z hlediska rozdělení po Evropě a dále říci, no ale zase nakonec by ta agentura vlastně měla být úplně někde jinde, aby to dávalo smysl. Tedy naštěstí v uvozovkách je to v rukou rady. A já už jsem vám tady říkala, jak vypadá ta konkurence o to, kdo dostane nakonec tu EBU. A jak, na co sázím já. Takže sídlo agentur se rozhodně nerozhoduje podle zásady efektivity. Ono to také platí i pro to slučování agentur. A já skutečně jsem hovořil s celou řadou agentur a žádná jiná mi neřekla, my musíme existovat na pořád. agentury vždycky argumentují tím, že pokud dostanou jiné politické úlohy nebo jiné úlohy už nebudou muset se naplňovat, protože ten úkol někdo jiný naplní lépe, tak oni s tím nemají problém, aby je sloučili s někým jiným. A znamená to, že se musí zdát pak jednoho sídla. A pak parlament také argumentuje ego, egoisticky v takovémto případě. Nedávno jsme se tady zabývali otázkou sídel a té základní směrnice pro všechny agentury právě v oblasti politiky zaměstnanosti. Já jsem se ptal kolegů z EMPL, z výboru pro zaměstnanost, zda oni, že by bylo možné tady hovořit o tomto, o těch synergiích. A víte, co mi odpověděli? Nesahejte mi na naši na mou agenturu v žádném případě, takže ty odborné výbory, tam už to začíná. Ty se staví k těm agenturám, se kterými v odborně velice už se spolupracují, což oni často činí. Oni vlastně chápou jako své politické zázemí. To je samozřejmě komplementem pro ty agentury, neboť tam, kde ty odborné výbory s nimi spolupracují, tak tam samozřejmě velký respekt pro práci té agentury, váží si práce té agentury, ale zároveň nám to zavírá dveře a možný přístup takovýmto otázkám, zda by nebylo možné některé agentury sloučit a tím způsobem vytvářet synergie. A poslední téma, poplatky. Tady si myslím, že bychom k tomu neměli přistupovat ideologicky v naší diskusi poplatky, alespoň v mé členském státu, jsou správní poplatky v oblasti veřejných služeb a zprávy velice běžné. U nás to máme. Když například chcete se oženit či vdát, no tak také za to musíte zaplatit poplatek. Nevím, jak je to v jiných členských státech, ale u nás to tak je. Když hovorím se zástupci průmyslu a ptám se jich, co, by, co si o tom myslí, tak nikdo mi řekl, že je to naprosto nepřijatelné. Oni vždycky říkají, je to závislí na tom, co za to dostanu. A evropský letecký průmysl mi řekl, pane Gajere, když my pomocí na našich poplatků můžeme zajistit to, aby EASA měla více personálu, který bude prověřovat ty žádosti a my se takto rychleji dostaneme na mezinárodní druh, neboť naše letadla dostanou rychleji certifikaci, tak si ty poplatky rádi zaplatíme. Nemusíme tedy říkat, že tam sedí sociální demokrat, to je jasné. Ten chce poplatky od průmyslu a zase jsem z té druhé strany, takže musím průmysl chránit. Ne. Tady bychom k tomu měli přistoupit racionálně. Na tomto místě se skutečně objevuje otázka, co dostane hospodářství, co dostanou podniky za ten poplatek. A to je zásadní poplatek. Otázka, podle které bychom měli určovat to, zda ty poplatky mají smysl či ne. A pak je zde právě ta problematika, pokud poplatky budou, bude pak ta agentura schopná mít více zaměstnanců a to bude právě prospěch, eh, ku prospěchu toho průmyslu, který používá. To je podle mě velice rozumné. Izabel má ale také naprostou pravdu. Nemůže to pak bez tomu, že agentura se potom zaměří pouze na věci, které skutečně přináší velké poplatky a jiné zanedbá. To je pravda tuto oblast střetu zájmu musíme mít vždy na mysli, ale my máme kontrolní mechanismy, takže mě to velkými obavami nenaplňuje. To si prostě pohlídáme. No a e, Další věc, e, chceme nějakým způsobem ulevit evropskému rozpočtu, my jako výbor pro rozpočet. A pokud je to možné pomocí poplatků, proč ne? Já myslím, že v rámci skupiny SAD určitě bude probíhat velice zajímavá diskuse o poplacích. Pan Fernández. No, Děkuji, pane předsedo. Já nemůžu souhlasit s tím, tou analýzou, která byla nyní nadnesena. Ta zásada to, toho nekoncentrování, to je důležitá zásada, mám tím, myslíte, toho zeměpisného nekoncentrování těch agentur protože to je zásada, která podporuje teritoriální kohezi a té bychom se vždy měli držet. Pokud chceme vše koncentrovat na jedno místo s, těmi s tím argumentem, že tam stejně všechno je, no, tak eh, bychom sem do Bruselu dali úplně všechny agentury. Já nevím, zda byste byl schopen to takto obhávit, Je to pravda? Ano, a tady posílíme dopravní, dopravu, infrastrukturu, budeme mít všechno tady, protože pokud ta logika je, že bude ta agentura tam, kde všechno je, no tak sem. Já bych sem dal i centrální banku, protože Mario Draghi velice často navštěvuje Evropský parlament. Myslíte, že se to obhájíte? V Německu? Říci, já navrhuji, aby Evropská centrální banka byla přesunuta do Bruselu, protože tak to ušetříme peníze, protože tady máme již všechny instituce koncentrované, takže proč ne? Já nevím, samozřejmě já takto zacházím do extrému, ale to je ta logika, kterou vy tady zavádíte. Protože pokud není možné, aby lidé cestovali, protože tam není TŽV, ten rychlovlák, jako v té Francii, no tak si dáme všechno sem. Pokud máte něco ve Verdi, na severu Portugalsku, v mé zemi, no tak samozřejmě eh, tam já vám zaručuji, že pokud byste tam chtěli jet, tak tam budeme mít rychlovlak i tam vybujeme, tam eh, dostatečnou infrastrukturu pro letiště. Není přeci možné se opírat o argument, že pouze z toho důvodu, že někde již je všechno, tak tam budeme dávat další a další agentury, a nebo že někde nemůže být nějaká agentura pouze, protože tam není rychlovlak TŽV. To, to ukazuje, že přesně máme tu geografickou nerovnováhu, kterou přesně ale chceme odstraňovat. Nezlobte se na mě. Ale ta zásada zeměpisného ne, nesoustředování, té ne, nekoncentrace, ta zásada toho, aby, zásada toho, aby to bylo vlastně vše rovnoměrně rozloženo, to je spravedlnost a to bychom takto měli hájit. No je dobré to, aby eh, eh, diskuze nejprve, jak si se tak trochu zahřála, aby tam warm up a jsem si, že pak se skutečně rozvine. Ano, paní Toma. No, takže dnes dopoledne možná eh, jsem tak trochu mimo. Já si myslím, pane eh, předsedo, že tady jsou témata, která jdu přece ale napříč eh, politickým spektrem. Mm, možná, že i tedy geograficky, tedy by to mělo jít napříč. Já jsem z periferní oblasti, ale přitom moje domovská země je velice centrálně řízená. Takže vím, co stojí taková centralizace státní moci a některá teritoria potom jsou opuštěná, jsou mimo. A no, vy jste jen je ze země, která není centralizovaná, takže on nezná tyto excesy. Ale je jasné, že tedy asi není schopen to vůbec vyhodnotit, jak to je. Takže mm, tady e, prostě po, mm, tak se, samozřejmě vy tady můžete vypočítat e, ty náklady na cesty do té agentury, ale přece to nemůžete dát e, do, mm, do, na stejnou úroveň, jako je soudržnost teritorií. Přece vše musí být vyváženě rozloženo po našich po jednotlivých lokalitách, územích a mm, možná, že Jens správně zmínil, že mm, ano, je to spíš otázka, zda ty úkoly jsou relevantní ano, eh, je třeba nalézt regiony, třeba, které budou mít zvláštní dovednosti, schopnosti a pro ně některé úkoly budou vhodnější, ale eh, spravedlivé rozdělení po eh, celém území, to je zásadní, protože jinak všechno se může koncentrovat v Bruselu přece. No ne, to ne, protože platy jsou příliš vysoké v Bruselu. Já myslím, že by se ty agentury měly dávat do zemí, kde jsou nízké platy. No ale náklady, životní náklady také jsou jinde jiné než náklady v Bruselu a takže já myslím, že to asi nebude zrovna dobrá reference v Brusel. A teď dovolte, abych se i vrátila k otázce těch poplatků, které by účtovali. Já tady neha, neobhajuji nějakou ideologii, to je prostě pragmatická pozice, kterou zastávám. Pane předsedo, vy jste správně zúraznil, niž máme agentury, eh, u kterých eh, skutečně ty otázky konfliktu zájmu jsou velice aktuální. K tomu můžeme doplnit poplatky. No, protože tady je takový logický fenomen, který jsem viděla. Když vy řeknete agentuře, že může účtovat za určité služby, no tak je zcela přirozené, to není žádná špatná vůle. Prostě přirozeně postupně bude zvyšovat ty úkoly, které jsou rentabilní, za které účtuje a které jí dávají určitou finanční autonomii a postupně bude opouštět ty úkoly, které, ty služby, které nejsou. Ano, to je pravda. Třeba bankovní eh, agentura, ta dostává poplatky, ta účtuje, no ale jsou případy, ano, tomu jsem chtěla dospět, pane předsedo. Myslím si, že je třeba, abychom byli skutečně velice obezřetní, protože mechanicky, pokud dáme autonomii eh, agentury, která si bude moct vybírat poplatky, tak potom bude podle toho uspůsobovat své úkoly. Samozřejmě jsou zde služby, úkoly a za ně poplatky, které nebudou ovlivňovat eh, tu základní linii úkolu agentury a je třeba eh, tedy k tom, s tímto principem pracovat skutečně obezřetně. Ano, pan předseda říká. Takže samozřejmě to je eh, diskuze, která se ještě bude vyvíjet a pan Zdechovský. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Vážení kolegové, děkuji za tuhle debatu. Já se tady směju, ale nikoliv vysmívám tomu, co tady říkáte, protože mm, já jsem asi možná první europoslanec, který jezdí systematicky navštěvovat agenturu od agentury. A už jsem jich navštívil 18, zítra navštívím 19 a do konce měsíce bych jich měl navštívit 20. A opravdu eh, každá z těch agentur je úplně jiná. Naprosto jiná. Včera jsem třeba navštívil eh, v Soluni, v Tesaloniky eh, navštívil agenturu SEDEFOP a tohle je agentura, která má na starosti vzdělávání nebo metodiku vzdělávání pro praxi. Úplně si nedokážu představit, jak tato agentura eh, by, by eh, vybírala nějaké poplatky, protože je spíš agentura, která má analytickou a koordinační činnost Evropské unie a dodává nám materiály vlastně pro, pro třeba zaměstnanost eh, má úkoly spojené se zaměstnaností a vzděláním mladých lidí. A já třeba v oblasti poplatků nevím, za co by vybíral Europol za to, že každýho kriminálníka, který ho díky své činnosti chytí, takže mu zaplatí, nebo za co bude vy, vy, jako vybírat Euročas, EASO a tak dále. Prostě je řada agentur, kde žádný poplatky v životě mít nebudeme a budou plnit úkoly Evropské unie. Jsou to prostě jednoznačný. Eh, máme tady EASA. EASA jenom eh, k tobě eh, mám konkrétně, ta si přece nevybírá úkoly. Ty úkoly jsou jasný. EASA je jedna z prestižních agentur Evropské unie, která sídlí v Kolíně a jejich činnost je kontrolovat bezpečnost leteckého průmyslu. Oni si nevybírají úkoly. Oni těch úkolů mají tolik, že kdyby mohli mít ještě o 100 lidí víc, tak mají pořád práci ale díky nařízení, že každý rok tady musíme eh, snižovat počet, eh, počet eh, lidí o 1%. Tyhle ty lidi vlastně v současné době jsou přetížený. Když se bavíme o agenturách, bavme se o tom, jak ty agentury vypadají. My jsme tady před 14 dněma měli velikánskou diskuzi o Europolu. Slíbili jsme minulý rok Europolu navýšení 70, o 70 lidí, prostě posty slíbili tady prostě zaznělo na tomto výboru, že chceme 80 lidí více, protože dneska Europol musí dělat svoji činnost nikoliv jenom v Evropě, ale musí jet do Líbie musí být v Jordánsku, musí být v Sýrii, musí být přítomný v Turecku. Nám důstojník Europolu, který bude pracovat z Hágu, je s prominutím na nic, když si nevymění konkrétní informace. A my prostě potřebujeme tuhle tu činnost. A ta činnost stojí peníze. Proto v současné době, když mluvíme o hedinku 3 a o navyšování peněz, tak nemůžeme Europolu škrtat Musíme Europolu naopak navýšit. Euročas. Proč Euročas má zkrácený rozpočet? Co pak se nám tahle agentura nevyplatí? Co pak její činnost, činnost státních zástupců, kteří spolu spolupracují, nepřináší ovoce? A to je moje otázka k budoucnosti agentur. Eh, k samotný k samotnému nařízení, víte, eh, já jsem včera byl v Sedefop eh, a tam mm, ty mají dneska 91, 91 zaměstnanců. Já se úplně směju. to je agentura, my tady řešíme vzdělávání v celé Evropské unii, jejich analýzy slouží všem členským státům a my ne, nejsme schopní, uh, eh, schopní mít odpovídající počet lidí a personálu, personálu pro provádění těch úkolů, které mají, mají na starosti. Kdo z vás ví, že jsou autoři europasu? Kdo z vás ví, že mají další prostě třeba analytickou roli a koncentrování agentur s tím mě nezlobte. Jako už se na začátku řeklo, když Česká republika v roce 2004 vstupovala do Evropské unie, tak se říkalo, že agentury, které byly v západních zemích, se budou postupně přesouvat na východ. Výsledek je to, když dneska rozhodujeme an minutu. Když rozhodujeme o agenturách evropských, o přesunu z Velké Británie, zase rozhodujeme o tom, jak je přesunout do Francie nebo do Německa. Kolik agentur má Rumunsko, kolik Bulharsko, kolik Slovensko, kolik další státy? Nula, nula. A vážení, poslední věc, my jsme tady minule se přeli, a to je poslední věc, pane předsedo, jsme se tady o koordinační roli agentur. Ty agentury jsou schopní ušetřit, ušetřit obrovské prostředky, ale uh, musíme nechat je vytvořit nějaký centrální orgán, který je schopen, uh, schopen je lépe koordinovat. A pak si myslím, že tady úspory určitě přijdou. Děkuji. Merci. Děkuji, já bych rád, abyste byli co nejstručnější, protože eh, ta diskuse se protahuje, pan Kolmel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že jsem opravdu rád, že v poslední době častěji diskutujeme na odborná témata a vedeme o nich opravdu věcnou zásadní diskuzi. To je dobré znamení, ale pokud se to pokusím shrnout, tak jsem poněkud bezradný, když slyším, že na jedné straně řešíme otázky organizace EU eh, pod eh, zastřešením kohezní politiky. Při nejlepší vůli to nemůže být správné eh, řešení. Když potřebujeme více organizací, musíme přemýšlet o tom, kde bude nejlépe jejich umístění. A můžeme mít proto velice dobré důvody, ale to nijak nesouvisí s organizační otázkou EU. Směšování těchto problémů nás zavádí na cestí. To nemůže fungovat. A konec konců přesně tato diskuze ukazuje naše dilema. Proto bych to vzal šířejí. My si musíme permanentně klást otázku. Chceme eh, mít eh, stále užší Evropskou unii, chceme postupovat společně, eh, chceme mít více kompetencí, pak to nutně znamená, že potřebujeme více personálu, budeme potřebovat více agentur a Přesně tato diskuze ukazuje tuto problematiku. Ještě jsme nedospěli tak daleko, abychom to harmonicky a organizačně snadno zvládli. Proto se domnívám, že bychom se zaprvé měli postarat o to, co EU dovede udělat lépe než jednotlivé členské státy. A je to celá řada věcí, ale to, co nedovede, bychom měli vrátit na úroveň členských států. Tak bychom dilema vyřešili, to by byl ten správný přístup k štíhlejší organizaci a k efektivitě. Já, pane kolego Gajere, vás eh, eh, podporuji a doufám, že se vaše frakce nedostane pod tlak, když to takhle říkám. No vidíte, jak nám tady eh, hezky, jak nás Evropa všechny spojuje. Chci pozdravit jednu skupinu, která je z krajského zastupitelství z Bretaně a Eh, jako paní Toma, tak i já jsem zvolen jedním okrskem, který je z Bretaně, takže vítáme zde zástupce z Bretaně, pan Bo. Yeah, uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Co se týče geografického umístěvání agentur, tak já to naprosto chápu, ale EMA musí například opustit území Spojeného království a to bude představovat obrovské náklady, protože zaměstnává velmi mnoho lidí a já eh, jsem se dozvěděla, že v této agentuře je až 400 návštěvníků denně, eh, takže eh, přeji eh, hodně úspěchů všem žadatelům, protože to eh, představuje tedy obrovský ekonomický krok. Co se týče financování agentur, nedávno eh, jsme organizovali workshop na toto téma a pracovali jsme s různými modely financování, financování agentur, vlastní financování a všechno má své výhody i nevýhody. Neexistuje jeden perfektní eh, model. Někteří kolegové eh, váhají, že by mělo být více agentur, které se sami financují, ale eh, podívejme se, jak je to v členských státech. Některé jsou schopné získat více prostředků a mohou poskytovat lepší služby občanům. Jistě má to i nevýhody, když je třeba eh, zajistit transparentnost Eh, co se týče zaměstnání pracovníků, zaměstnávání těch expertů a eh, některé eh, agentury dosáhnou dokonce přebytku. Když zkoumáme tyto otázku, tak se domnívám, že bychom neměli vylučovat žádný model financování, měli bychom se dívat jednotlivě na tyto agentury a zjišťovat, co je nejlepší pro ně a pro veřejnost. Merci, merci. Ano, děkuji. Pane ne? dobře, možná komise by chtěla stručně teď v té pokročilé dopolední hodině nám eh, říci, jak to vidí ona. Já mám dojem, nicméně, jsem sice tady nově zvolený, ale již vlastně po třetí se zúčastňují schůze o agenturách a já mám pocit, že se pořád opakuje to tež. To znamená, že komisi se nedaří eh, realizovat svá rozhodnutí. Je to možné, že, ne, že ne, jste nenapravili tu situaci, eh, to, co někteří říkají, že je dysfunkcí, či že to není zcela v souladu vše, to je nekoherentní. Chcete se vyjádřit komise? Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Perhaps I start by, by giving a few... Snad bych mohl uvést nejprve několik čísel také je naleznete v návrhu rozpočtu na rok 2018. Já souhlasím s tím, co řekl můj komisař. Rok 2018 je posledním rokem snižování počtu zaměstnanců a komise ve svém návrhu na rozpočtový rok 2018 předložila ten eh, návrh, který eh, znamená tedy konec tohoto pětiprocentního závazku snižování. Tím to končí, nebudeme tedy již pokračovat eh, s dalším snižováním počtu zaměstnanců za rok 2018. Jak se podařilo dosáhnout snížení počtu zaměstnanců 244 Eh, pracovníků za pětileté období mělo být sníženo eh, ve všech agenturách. Ve skutečnosti je to 706 míst eh, na místo toho, abychom dosáhli pětiprocentního snížení, tak jsme dosáhli vlastně navýšení o 7,5%. A jsou proto dobré důvody. V prvé řadě Mm, mm, mm, dopad má migrační krize. Za pětileté období jsme eh, akceptovali, že snížeme o 522 míst počet pracovníků v agenturách na základě eh, rozpočtového orgánu. Týkalo se to zejména Frontexu, EOSO a ještě šesti dalších agentur zájmu bezpečnosti rozpočtový orgán na základě návrhu komise akceptoval plus 91 míst nad rámec eh, původně stanoveného cíle stěžovat personál. A eh, bylo to výlučně pro Europol. Další složka je to agentura EASA v Kolíně. Tady testujeme, do jaké míry by bylo možné umožnit, aby se e, zaměstnanci, jejich počet vyvíjel na základě pracovní zátěže. Vyhodnocení bude provedeno na pracovní skupině o činnostech e, agentur a pro EASU to znamená v roce 2008 navýšení eh, počtu pracovníků o 36 oproti původnímu cíli. Eh, poslední složka těchto rozdílů mezi cíly eh, je rozhodnutí rozpočtového orgánu každý rok a týká se to deseti agentur a za čtyřleté období jsme tedy neuskutečnili Eh, dohadovací řízení na rok 2018 a bylo to 56 jednotek, takže agentury uvádějí celou řadu čísel a není to úplně pravda. Počet agentur se snížil o eh, více než 5 Týká se to 12 agentur, kdy došlo eh, ke snížení o 10 a kromě toho dvě agentury Navíc dosa- nedosáhli 10%, to také nebyl cíl, ale podařilo se jim eh, dosáhnout snížení o 5%, takže z těch 32 je 14 agentur, kde se podařilo snížit počet zaměstnanců o e, minus 5%. A u těch dalších komise je dobrých důvodů podporovala, jsme zaznamenali buď návrh, e, nárůst, anebo e, snížení, které bylo menší než 5%. Co se týče agentur, a financovaných z poplatků. Máme v současnosti osm takovýchto agentur, buď jsou z části financování poplatků EKS e a ty jsou z části financování z poplatku a potom také dvě jsou plně financovány z poplatku Alicante a Plant Variety Office a tři regulační agentury, které jsou v současnosti z 60% financování z eh, národních příspěvků a 40% rozpočtu EU. Cílem je nahradit tyto vnitrostátní příspěvky v budoucnosti příspěvky eh, od průmyslového sektoru. nárůst možností, aby vybírali agentury pop poplatky. To je jasná obce, kterou se můžeme zabývat. Zkoumali jsme ji i v rámci té interinstitucionální pracovní skupiny. Pan uh, Gajer se vyslovil pro. Jistě máme také odpovědnost eh, vůči uh, průmyslovému sektoru, abychom omezovali administrativní výdaje, takže musíme opravdu dbát eh, na to, jak se budou tyto eh, poplatky vyvíjet, aby to neznamenalo nadměrnou zátěž pro průmyslové podniky, ale v celku se domnívám, že to funguje docela dobře. Závěrem bych se chtěl vyjádřit eh, k sídlům těchto agentur. Někteří poslanci se eh, vyjádřili k těm problémovým prvkům. Návrhy komise eh, by se měly projednávat v rámci doporučení, které eh, předloží interinstitucionální pracovní skupina a přijme je na příštích schůzích, takže my eh, dáme k dispozici eh, eh, tyto návrhy. Ano, byl tu návrh sloučit Europol a Expol, ale to nebylo podpořeno. Návrh spojit dvě sídla agentury NISA se bude znovu zkoumat podle mého názoru předloží komise návrh na eh, revizi mandátu agentury ENISA v blízké budoucnosti, tak tedy v této souvislosti myslím, že tím bych mohl své připomínky uzavřít, pane předsedo. Děkuji za tato upřesnění, takže situace se určitě ještě bude vyvíjet. Pan Depres, velice stručně. Pane předsedo, děkuji. Já nechci opět otevírat diskuzi. Eh, eh, ano, takže to jenom jsem chtěl eh, Eh, přispět do diskuze dříve, předtím. Takže ano, příště tedy, až budeme diskutovat o agenturách, říká vám předseda. Takže pane zpravodaji, tady jsou situace, které se vyvíjejí a eh, v podstatě všichni pochopili, že to všechno blokuje eh, rada. Ano, takže tady jde o to vytvořit posty soudců na soudu. Mm, čtyři roky eh, se tam bojovalo a o to a nakonec jich je tam 28. Proč? proč? No, protože je 28 členských států a tehdy se mluvilo o jejich snížení. Takže Pane zpravodaje, třeba bychom lépe a více komunikovali, protože tady na radu může zatačit pouze veřejné mínění. A jsou tady určité anomálie, a možná tady bychom mohli ty naše obavy sdělit médiím tak a, a tak vlastně mm, tlačit na to, aby konečně se rozhodlo. Pane zpravodaji, závěrem. Děkuji mnohokrát. Za sebe bych se pokusil dvě věci objasnit. Ani agentury, ani já nesledujeme myšlenku, že by každá agentura mohla vybírat poplatky. Pan kolega Zdechovský uvedl několik příkladů agentur, kde by tento způsob financování vůbec nemohl fungovat. Od samého začátku je situace taková, že mnohé eh, agentury poskytují služby institucím a nemohou z jasných důvodů vybírat poplatky, ale ty, které poskytují služby třetím, a to jsem řekl ve svém příspěvku, a tím myslím průmysl, eh, můžeme zkoumat tento návrh, pokud dospějeme k výsledku, že to poslouží eh, cílům, které sleduje náš výbor. A ještě další věci, které bych chtěl komentovat, k těm patří otázka rozdělení sídel. Mně jde o to, že dvě argumentace jsou potenciálně rozporuplné. Já si myslím, že je velice dobré rozdělit sídla agentur mezi členskými státy, ale na druhé straně se zase objevují oprávněné diskuze na otázku efektivity, otázky slučování, otázky synergií a podobné diskuze. A myslím, že nemůžeme ty diskuze vést tak, že bychom předkládali libovolné argumenty podle toho, eh, který princip je právě porušován. Jose Manuel a já eh, hovoříme z pravidla eh, v jednom duchu a ty mě znáš velice dobře, že samozřejmě nejsem proto, aby se všechno koncentrovalo v Bruselu, ale pokud řekneme, že si přejeme, aby agentury byly rozptýleny po celé EU, pak musí parlament, potom tento výbor by měl být schopen vydržet, že když se bude řešit otázka nového rozdělení sídel agentur, tak bude muset vydržet komplikovaná rozhodnutí. Já nevím, jestli je mezi přítomnými někdo, když teď řekneme, že Evropská bankovní eh, agentura EBA anebo EMA, když opustí eh, Londýn, že budou mít bezpodmínečně sídlo na Slovensko nebo v Rumunsku. Myslím, že by se eh, nabízela jiná místa, například eh, v případě EBA, že by bylo možné tedy spojit obě agentury pro monitorování. Proč ne? Klaudia opravně říká, proč ne, ale to je přesně ta situace, který princip má platit. Rozptýlení po celé EU EU, ano. Ehm, mnozí i stojí za touto zásadou, já také, ale eh, chtěl bych eh, upozornit na to, že v Portugalsku jsou dvě agentury a také eh, jsou některé členské státy, které mají pět agentur a usilují o sídlo šesté agentury bez problémů. Takže jednoho dne bude třeba učinit rozhodnutí, konec, tyto členské státy už žádnou nedostanou. A nebo tedy se rozhodne, že EMA eh, půjde eh, do Bukurešti nebo eh, do jiného sídla. Jsou to rozporuplné zásady a je to náročné, když jde o rozhodování o sídle agentury. Kolega z komise plným právem upozornil na to, že to byl tento výbor, který rozhodl o tom, že policejní agentura bude mít sídlo v Hágu kvůli eh, synergiím. Eh, líbe eh, rada a všichni rozhodli jinak, takže teď má agentura sídlo v Budapešti. Takže jsme respektovali zásady rozdílu rozdělení, ale je to zbytečně nákladné. Já na to jenom upozorňuji, že e, ta jedna zásada nemůže být tedy e, přebyta tou druhou. Děkuji. My jsme na rozpočtovém výboru a tudíž musíme dbát na to, aby každá agentura aby každá agentura respektovala ten požadavek přidané hodnoty, aby něco přinášela. Samozřejmě je, chápeme, že každá země by aspoň měla mít jednu agenturu, ale my jsme tady proto, abychom zajišťovali, že každé euro eh, které zaplatí eh, poplatník, tak aby bylo užitečně vynaloženo eh, v zájmu blaha Evropanů. Pane generální řediteli, vy jste tady zastupoval dnes dopoledne všechny agentury, vy jste nám sdělili, co vám leží na srdci, tak chcete nám pár slovy vyjádřit, jaké lekce jste si vzal z této výměny dnes dopoledne? Děkuji, pane předsedo, pokud dovolíte. Ano, ehm, velice politické body tady zazněly, ale my jako agentury do toho nemůžeme vstupovat, tedy jakolik kolik zdrojů chcete e, e, přidělit tři, ten politickému tématu, jako je bezpečnost potravin, to je politické téma, to musíme akceptovat potom, ale my musíme upozorňovat na to, že potřebujeme na to zdroje. Pokud nebudeme mít zdroje, no tak nebudeme schopni plnit úkoly. A k té druhé diskuzi. E, o sídlech a slučování agentur případně. Jak jste řekl, to je velice politické téma, ale co my můžeme udělat, je pokusit se eh, co nejvíce sdílet, spojovat služby, sdílet služby abychom vlastně tak eh, vyvážili tu nevýhodu toho, že jsme rozloženi po celé Evropě a my neustále budeme snažit se sdílet služby, třeba lidské zdroje, IT služby a podobně, nebo výběrová řízení. Takže my můžeme, to, a děláme to vlastně již, a to je náš úkol. Mm, právě proto eh, jsme manažery v agenturách. A potom další bod. Můžeme udělat něco společně a to je řízení, zpráva agentur, governance. Na to radu přece nepotřebujeme. Tady jde o to, jak my eh, dáme flexibilitu manažerům agentur, aby mohli využívat zdroje nejlepším způsobem. A pokud dovolíte, já bych řekl, eh, není nejlepší způsob zrovna tedy dávat takový strop eh, na eh, to, kolik kontraktů může agentura používat, zadat, takže to není nejlepší eh, způsob dávat takové limity různé. Ne, my se chceme zaměřit na výkonnost, na výsledky přece, aby pod, a že by to potom měli udělat tak, jak mají za to, že je nejlepší. A to je přece práce manažerů, proto jsme tam byli jmenováni a na eh, pět let tedy a chceme se chovat zodpovědně a zodpovídat za toto. A pokud nebudeme dělat tu práci řádně, no tak eh, nás můžete po pěti letech vyhodit. Takže prosím vás, nechte manaže, na mažerech, aby mm, řídili a eh, jenom prostě budeme kontrolovat input a budeme měřit output a to mezi tím budeme mít ve své kompetenci. Takže je třeba, abychom my mohli dělat práci řádně. A děkuji za možnost, že jste nás pozvali. Pane generální řediteli, my chápeme, že řízení je zásadní věc. A aby to řízení bylo co nejlepší, tak potřebujete co největší jak si právo rozhodovat, sami rozhodovat podle cílů, které agentura má plnit. Ano. Já myslím, že my bychom se měli zamyslet nad tím, jak to udělat, abyste měli větší svobodu rozhodování, větší odpovědnost, aby skutečně eh, vaše činnost přinášela přidanou hodnotu. Takže tím skončíme dnes dopoledne s tímto bodem, určitě se k tomu ještě vrátíme a určitě všichni budou velice rádi, když příště budeme schopni skonstatovat, že došlo k pozitivnímu vývoji. Děkuji zástupcům agentury agentur pan Depre? Hmm. Že děkuji zástupci, zástupcům agentury, pane Depre. Vy jste chtěl hovořit o ETIAS. Merci, Děkuji, pane předsedo. No, je, co to je ETIAS. ETIAS. To je nový informační systém velkého rozsahu, jehož cílem je řídit eh, systém předběžných povolen, povolování pro všechny občany třetích eh, zemí, kteří nemají vizovou povinnost. Všichni občané třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vizové povinnosti, tak budou muset si předem požádat, aby předem věděli, zdali mohou vstoupit na evropské území. To je systém, který je analogický tomu, co teď již máme, co mají ve Spojených státech, eh, v Austrálii, a v Kanadě. Takže opakuji. Všichni občané třetích zemí, kteří si přejí vstoupit na území EU, ať je to jakkoliv letecky, vlakem nebo autem či lodí, tak budou muset mít předběžný souhlas s tímto vstupem. A priori to může nahánět strach, ale to znamená, pokaže, když někdo ale si o to požádá, tak to přeskoumá centrální jednotka, mm, a která bude zpracovávat eh, ty žádosti ve Frontexu. Mm, a mm, podle hodnocení, které máme v 90%, ta osoba, která eh, si požádá, tak dostane odpověď za pět vteřin. Proč? Eh, protože to je osoba neproblematická. Takže zbyde asi 5% případů, Eh, které budou analyzovány centrálním úřadem, aby se vědělo, jaký je problém. Třeba je to osoba, která má stejné jméno jako někdo, kdo je hledaný tady a kdy nebylo eh, možné tedy stotožnit řádě tu osobu, takže 5% bude těch problematických a potom eh, i 5% se bude zabývat na, 5, dalším 5% se bude zabývat národní, budou, za, mm, budou zabývat národní úřady, které budou řešit ty problematické případy. Proč? Protože buď je to země toho vstupu, ještě to není zatím definitivní, zatím Rada komise o tom jednají. E, třeba je to ta země, která tam e, tu osobu nahlásila do systému, takže v podstatě 95% nebude problematických a 5% se bude řešit individuálně. Ne tedy mm, počítačem, ale konkrétními pracovníky, kteří se musí ujistit, že mm, ta osoba není problematická, že jsou k tomu všechny informace. Tento systém eh, a instalace bude stát a potom je, eh, bude 212 milionů euro, to je odhad včetně náklady na provoz, na vývoj, té centrály, také na fungování centrály a na integraci národních infrastruktur, které již existují v členských státech. Takže potom, eh, potom asi 85 milionů provozní náklady poté, ale samozřejmě bude se za to účtovat, za tu službu, nebude to nic stát potom eh, a potom eh, bude třeba tedy zajistit ještě pro jeho další vývoj, eh, další tedy prostředky jinak, ale ten systém potom, co se zaběhne, začne být finančně autonomní. Kromě toho, tady je takový spor, malý spor mezi radou a komisí a námi, Zdále ty mm, mm, poplatky se bude, mm, budou považovat za externí nebo interní příjmy. Externí to by bylo lepší, protože podstatě potom se mohou opět vrátit eh, do toho systému bez nějakých eh, úkonů rozhodnutí. Můj návrh, pokud jde o rozpočet, za prvé, poněvadž členské státy budou mít určité náklady na fungování tohoto systému, tak já souhlasím s tím, aby ty náklady na provozování v těch národních eh, úřadech, tak aby se to hradil z národních programů, které se financují z Fondu pro vnitřní bezpečnost. Takže první bod, eh, abychom ulevili nákladům pro členské státy. Za druhé, to je citlivé teď. Komise navrhuje, aby každá žádost o předběžné povolení v tom návrhu komise by to mělo trvat pět let. Vy požádáte jednou o předběžné, e, předběžný souhlas na pět let a bude to stát pět euro na pět let. Já mám za to, že délka, to není můj meritorní problém, který s tím mám, ale má to dopad na rozpočet. Eh, takže délka toho předběžného souhlasu podle mě by mělo být tři roky. Proč? Poněvadž my nyní známe tady problematické osoby, Eh, které jsou problémem pro bezpečnost. A tam jsou lidé mezi nimi třeba, kteří nejsou a kteří se radikalizují rychle, takže pět let to je příliš dlouhá doba pro eh, to. Eh, je třeba přece to vždycky tu osobu nějak přehodnotit. A náklady na to povolení podle mě by měly být 10 euro já jsem řekl, že to bude mít výhody. Proč navrhuji 10 euro? Když se podíváte na systém, který existuje v jiných zemích, tak co tam zjistíte? Zjistíte, že ve Spojených státech povolení, předběžné povolení vstupu eh, stojí 14 euro na dva roky, tedy 7 euro na rok. Na žádost. Austrálie 16 na rok. A když ak- budete akceptovat můj návrh, tedy 10 euro na 3 roky, tak 3,33 euro na rok. No. Globálně co to mm, přinese, pokud to, to budeme akceptovat, tento můj návrh budete akceptovat tak. 39 e, milionů osob ročně, takže to je hodnocení komise, tedy ty vstupují na území 39 milionů jich je asi, takže to vynásobíte tím výsledkem a automaticky vám vyjde ta částka, kterou to umožní generovat. Já také navrhuji, aby veškeré přebytky v příjmech, aby zůstaly k dispozici po odečtení nákladů na údržbu provoz systému, tak aby se to dostalo do e, financování společných hranic EU, protože to je problém, který se týká hranic, tak aby to zůstalo u hranic. A poněvadž já chci zvýšit eh, ty, tu cenu, tak navrhuji jako kompenzaci, že některé kategorie budou vymuty z té kompenzace. Třeba studenti, učitelé, kteří jedou do Schengenu, eh, tak ti budou osvobozeni od té ceny. Totež vědci, totež navrhuji pro zástupce nevládních organizací, když jedou na území EU. A také navrhuji, abychom dali do souladu to osvobození od cen pro děti do věku 12 let, tak jak se to plánuje, pokud si dobře pamatuji, pro systém EFISA. Já nechápu, proč tady bychom měli mít jiné pravidlo, tedy jiné pravidlo pro lidi, kteří nesou vizovou povinnost a pro ty, kteří jsou osvobozeni od vizové povinnosti. Pane předsedo, rezime, za prvé, jsem pro tento systém, když nejsme kompetentní k meritu věci. Za druhé, vysvětlil jsem, v čem to spočívá, za třetí, co to bude stát a za čtvrté, jaké úpravy navrhuji, poněvadž mám za to, že to je v zájmu našeho rozpočtu i v zájmu bezpečnosti Evropské unie. Takže, pane předsedo, to jsem si přál sdělit v této fázi. Děkuji, pane zpravodaji. Ano, to všechno je úplně jasné. Takže teď bych chtěl vyzvat stínové zpravodaj. Jenom takovou otázku, já jsem to neslyšela dobře. Ono to bude stát kolik pro rozpočet 212 a investice 85 provoz ročně. Ne, no, ano, ročně. Ale několik stovek milionů na příjmech. Když máte 39 milionů žádostí ročně a když máte 10, ne, ročně ne, ne, ne, ne omlouvám se. Ne, ty... Ano, teď někteří jsou osvobozeni, no. No, a ještě učně také, já bych tam doplnil učně ještě do toho. No, slovo má pan Sarvama. To je stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Depre. Chtěl bych vám, pane zpravodaji, upřímně poděkovat za vaše stanovisko. Eh, bohužel vám musím říci, že to nejsou všechny body, s nimiž mohu souhlasit. Já si říkám, proč bychom měli být tak skromní ve finančních otázkách. Můžeme se podívat na prostou eh, kalkulaci. To tedy nebude stroj eh, na peníze rozhodně ne, ale v každém případě by to mělo pokrýt vznikající náklady. A když se podíváte na ostatní země, jak postupují, pak je naprosto spravedlivé citlivé, aby se ta částka eh, pohybovala kolem 10 eur a také tříletý cyklus, to by došlo ke zpomalení, jak o tom řekl pan předseda. Dá se velice těžko říci, kolik eh, peněz přitom vznikne, ale máme tedy jistotu, že to rozhodně nebude představovat vlastní zdroje. Domnívám se, že to jsou opravdu důležité změny v návrhu komise a také si vážím eh, vašeho pozměňovacího návrhu poš- eh, umožnit eh, odpustit ty poplatky pro studenty, výzkumníky, učitele a podobně, ale měl bych k tomu několik otázek. Toto cestovní povolení se bude poskytovat pro jednorázový vstup, má to být na tři roky. Já tady vidím tedy eh, možnou bezpečnostní mezeru, když například eh, studenti eh, členové nevládních organizací budou mít tedy tři roky bez poplatků a to se velice velice často mění. Myslím, že bychom měli být velice obezřetní a vytvořit eh, velice dobrý systém. Ta forma se může měnit, takže třeba abyste vyjádřil, že eh, některé osoby patří k určitým kategoriím a tak musíme být velice obezřetní, jak vystavíme a budeme provozovat tento systém. Za S SAD, paní Depardel. Dragi colegi, îi mulțumesc și raportorului pentru prezentarea proiectului. Děkuji, pane mm, předsedo. Já chci eh, poděkovat zpravodaji za prezentaci systému ETIAS. Já si myslím, že náš společný cíl je zajistit, aby systém ETIAS fungoval bez problémů a hladce. To znamená, to je první cíl. Ano. Ano, Evropská komise je stejného názoru. Já také bych chtěla vám sdělit, že jsem vzala na vědomí e, e, návrhy, e, pozměňovací návrhy a největší změna je způsob používání příjmu, které generuje, bude, bude generovat systém a ty přebytky, jak se potom použijí po odečtení nákladů. Ale tady ještě bychom měli se zaměřit na další aspekt který je třeba vyřešit pozměňovacími návrhy. Za prvé, jaké kategorie osob e, budou žádat o povolení? E, to znamená, určit tam i nějaký věkový limit třeba, a poté je třeba diskutovat o e, výši toho poplatku. Vy navrhujete 10 euro, no je třeba nalézt nejvýhodnější řešení, jak pro rozpočet EU, ale také i pro ty osoby třetích zemí, které chtějí cestovat do EU. A toto také platí pro délku, na kterou to povolení se bude vydávat. Tři roky na jedné straně, pět let, no návrh zpravodaje versus návrh komise, ale eh, jen tak mimochodem bych chtěla říci, že revize AKI Schengen, abychom vůbec jednodušili toto AKI, tak to samozřejmě vítáme, především v tomto kontextu, kdy Rumunsko a Bulharsko splňuje veškerá kritéria, aby mohli vstoupit do Schengenu. A já jsem několikrát toto připomínala v rozpočtovém výboru zde. My potřebujeme silný Schengen, který bude eh, schromažďovat všechny země EU. A takže ten systém ETIAS potom bude fungovat lépe. Jakožto my spolupředsedající skupiny mm, pro cestovní ruch, tak bych chtěla říci, že je velice důležité vzít do úvahy přímé do, i nepřímé dopady, které tento návrh bude mít na cestovní ruch. Tam jde o to, abychom mohli eh, lákat turisty do EU přece. Je třeba velice pečlivě promyslet eh, tu částku a to především nezapomínejte, že zde máme i eh, proceduru screeningu, profilingu na úrovni EU. Je třeba se zajistit, že veškeré údaje, které se budou požadovat po těchto občanech, že budou úměrné úměrné k e, cíli té jejich cesty a že nebudou tady problémy s ochranou osobních údajů. Naše priorita by měla být tato, aby turisté, kteří přijíždějí do EU, tak aby udělali tady pozitivní zkušenost. A to je důležité, protože lidé mohou cestovat z různých důvodů, za služební cesty, studovat a podobně, ale je třeba, aby Evropa zůstala Eh, na vrcholku eh, cestovních eh, turistických destinací, protože nám konkurují Střední Amerika, Asie a tak dále, Afrika, takže třeba si uvědomit, abychom náhodou nepoškodili tento průmysl. A také je třeba mít tam mysli další aspekty, jako je lhůta pro získání povolení příliš dlouhý seznam dokladů, které se budou požadovat, tak to by mohlo mít také dopad na rozhodnutí turistů cestovat či ne do EU. Myslím si, že možná je to důležité, když to nevyplývá z naší diskuze tady na rozpočtovém výboru, ale e, celé to pledoje pro cestovní ruch je důležitý, protože Cestovní ruch představuje 10 HDP a v Evropě vytváří 25 milionů pracovních míst. Závěrem. Všechno, co jsem prezentovala jako informace, tak určitě bude převzato v pozměňovacích návrzích socialistů a demokratů a já si myslím, že naše spolupráce bude velice dobrá, eh, co se týče přijetí nařízení ETIAS. Děkuji. Je ne vois pas d'autres rapporteurs Nevidím žádného dalšího stínového. Ano, takže pokud kolegové si přejí, ne, nepřejí, takže možná komise by mohla říci, co si o tom také myslí. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Depre, za to, že podporujete návrh předložený komisí. Možná bychom si měli nejprve ujasnit, kolik bude stát ty náklady. Bude to představovat. Jsou tady nějaké administrativní náklady, 5 euro, 5 euro, 10 euro, Tady ty správní poplatky, které se budou platit. Normálně to platí kreditkou, takže tady pro evropský rozpočet tady nebudou s čím spojeny nějaké zvláštní náklady a Je peux continuer? Oui, merci. Pokračovat. Um, as, as regards the cost of the... Co se týče nákladů, které si tento systém eh, vyžádá. Bude to 85 milionů ročně, jako tam hovořil pan Dupre, takže je naprosto jasné i v tom návrhu komise, že příjmy, které ETS bude generovat, budou více než dostačující, aby pokry náklady eh, na tento systém. 34 milionů žádostí ročně, 5 eur na žádost, takže je to přibližně 200 milionů příjmů ročně, aby to mohlo pokrýt, eh, pokrýt tedy ty odhadované náklady 8 85 milionů ročně, dokonce i dvojnásobek. Jistě eh, bereme na vědomí návrh pane Depre, že bychom eh, tyto poplatky eh, zdvojnásobili. O tom bude nutné ještě diskutovat na trojstraném jednání v pozdější fázi. Zde je to dobrý nápad, abychom požadovali výjimky z placení poplatku přijde na to, zda to nenavýší náklady, takováto aplikace u našeho návrhu, tedy 5 eur eh, na žádost pětileté období, to není nijak omezující, takže eh, nevyžaduje udělování výjimek splacení poplatku, ale bereme na vědomí návrh zpravodaje, abychom eh, rozšířili tuto oblast příjmů a chtěli bychom, abyste tedy podpořili tento Eh, návrh externích příjmů. Pro nás je to důležité, děkuji a budeme tedy zkoumat rozšíření eh, působnosti. O tom bude zapotřebí diskutovat a věřím, že tak můžu uzavřít své připomínky. Děkuji, pane Depré. Ano, poslední slovo závěrem, pane Depré. Ano, pane předsedo. Děkuji kolegům, kteří si vzali slovo. Já chci jenom upřesnit eh, eh, paní Napadel a mm, i to, co, to, tomu, co řekl pan Sarvama. Já jsem se omezil čistě na rozpočtové prvky. Vy jste zmínila věci, se kterými souhlasím a poněvadž jsem e, eh, zpravem pro stanovisko pro výbor Libe, takže já k tomuto se takto vyjadřuji z tohoto pohledu. Také chci poděkovat panu Sarvamovi. Pokud jsem to dobře pochopil, 10 euro na 3 roky může být akceptovatelné a vy jste položil dobrou otázku týkající se délky do té výjimky. Ano, to je bod, na kterým jsem zatím ne, se nezamyslel, takže se tím budu zabývat, protože no, student nemusí být studentem na tři roky, na to ne, ale když dostane eh, prostě povolení a když eh, tam dáte věkový limit 18 let, no tak potom třeba je mu 21 a pořád to povolení platí, no tak to jsou prostě problémy, které třeba tam nějak vyřešit. A pokud do paní Dapardel, já budu čekat vaše pozměňovací návrhy, především které se týkají proporcionality údajů, ale eh, my jsme tady kompetentní, ale pouze k rozpočtové problematice, takže s velkým zájmem, pane předsedo, budu čekat na pozměňovací návrhy od kolegů. Děkuji. Upřesňuji, že pozměňovací návrhy nejpozději 19. července ve 12 hodin a s tím, že budeme hlasovat ve výboru 30. Eh, nebo 31. srpna a Libe což je gestorský výbor, tak by měl přijmout svou zprávu v září. Tedy děkuji, děkuji všem, děkuji našemu zpravodaji Žerádovi Depre. A nyní bych chtěl vyzvat pana Sarvamu. No, se monsieur Manka. Eh, pan Maňka. Pane Maňko, kontrola attendez, attendez. Ah oui, parce que M. Manca a un impératif. Pan. Euh, euh, dostane prioritu. Eh, jeho téma je kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti. Záruk pro mladé lidi. Pane Maňko, máte slovo. Děkuji, pan pre... Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Sarvamovi. Cílem záruky pro mladé lidi je zajistit, abychom poskytli všem malým lidem kvalitní zaměstnání, další vzdělávání, učňovskou přípravu či stáž během čtyř měsíců od ukončení formálního vzdělávání či od ztráty zaměstnání. Některé nezávislé organizace ve svém výzkumu dospěly k číslům, které, jaké by mohly být náklady pro to, abychom zahrnuli všechny mladé lidi v Evropské unii, kteří nemají zaměstnání, či nejsou v procesu vzdělávání, ani v procesu odborné přípravy, do procesu záruky pro mladé lidi. Mezinárodní organizace práce říká, že roční náklady by byly přibližně ve výši asi 45 miliard eur, zatímco Eurofond předpokládá náklady asi 50 miliard eur ročně. Pokud to porovnáme s celkovým financováním, které činíme jako 28 z Evropského sociálního fondu, ale také z iniciativy pro podporu mladých lidí, tak my vydáváme 12,3 miliard ročně, což tedy není ani čtvrtina z toho, co je požadováno na financování. Proto není možné zahrnout celou populaci takovýchto mladých lidí pouze pomocí zdrojů, které jsou dostupné z rozpočtu Evropské unie. Toto bylo tedy, přitom toto rada v podstatě takto chtěla a doporučovala. Konečným cílem záruky pro mladé je zlepšit zručnosti a tím také zaměstnanost mladých lidí a umožnit jim udržitelnou integraci do trhu práce. Podle doporučení Rady opatření, které byly uskutečněné v rámci systému záruky pro mladé lidi, které se zaměřují na zvyšování způsobilosti zemí jednotlivců, by měly pomoct vyřešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a tím posloužit vlastně potřebu zlepšit ten vztah mezi nabízenou prací a poptávkou. Čím více jsou mladí lidé vzdáleni od pracovního trhu, tím více pomoci si vyžaduje jejich integrace. Skupina těchto mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, je skutečně velice heterogenní. A ani jeden z kontrolovaných členských států, kontrolováno jich bylo sedm účetním dvorem, ani jeden z těchto států nevytvořil nějakou ucelenou analýzu populace těchto mladých lidí, ani nevytvořil analýzu nesouladu těchto dovedností. Hlavní faktor, který přispěl ke snížení populace mladých lidí bez zaměstnání, byli mladí lidé, kteří se vzdělávali za období 3 let 2013 až 16. Vzrostl jejich počet o 215 tisíc osob. To jsou ti, kteří se vzdělávali. A lze to vysvětlit tím, že mladí lidé mají tendenci zůstávat déle v procesu vzdělávání a odkládat svůj vstup na trh práce i v období nízkého hospodářského růstu. To byl výsledek analýzy. Ani jeden z členských států, které byly kontrolovány účetním dvorem, během auditu nedokázal poskytnout všem mladým lidem bez práce šanci a dát jim tu nabídku v té lhutě čtyř měsíců poté, co získali co ukončili zaměstnání, či ztratili práci. Mnohé členské státy měly potíže s monitorováním situace u těchto malých lidí. Veškerá ta nabídka, to si přejeme všichni, by měla být přizpůsobena profilu a úrovni kvalifikace těchto mladých lidí a mělo by také, to mělo by to rovněž splňovat minimální požadavky na kvalitní nabídku. Když se podíváme na některé země, například Chorvatsko, tak zde se o nich uvádí, ve výzkumu, že finanční prostředky z iniciativy pro podporu mladých lidí jsou zaměřeny na neaktivně nezaměstnané mladé lidi, které je možné urychleně zahnout do opatření. A financování dlouhodobě nezaměstnaných mladých se nechává na rok 2019, tedy mnohočenský státu se soustředilo na to, že zaměstnávají ty nejlépe nejdříve zaměstnatelné mladé lidi, na to vyložili peníze, ale při ten cíl komise právě to, abychom se soustředili právě na ty lidi, kteří jsou nejvíce vzdáleni trhu práce. Tady je tedy rozpor a to bude také jeden z mých závěrů a mých doporučení, jakou cestou se vydat. Tady čísla potvrzují, že osoby, které nejvíce využily iniciativu pro podporu mladých, byly nejvíce kvalifikované, měly nejlepší vzdělání. Těch sedm států, které eh, byly podrobeny analýze ze strany účetního dvora, dosáhlo pokrok v této oblasti, to je možné říci. To je pravda. Dosáhly některých výsledků, ale doporučení rady nenaplňují původní očekávání, které se předpokládaly na začátku běhu záruky pro mladých mladé, tedy ty lhůty čtyř měsíců nedokázal dosáhnout žádný stát. Takže v roce 2015 například pouze 59% mladých lidí dostalo skutečně do čtyřech měsíců nějakou nabídku. Proto i komise doporučuje, aby členské státy stanovily přiměřené dosahové strategie na identifikaci celkové populace mladých lidí s cílem je zaregistrovat. To znamená přijmout strategii a zaregistrovat všechny. V těch strategiích je třeba stanovit konkrétní a měřitelné roční cíle a měly by tam být určené hlavní výzvy a přiměřené akční plány na jejich překonání. Další doporučení. Je třeba vyvinout větší úsilí a podpořit právě ty mladé, kteří jsou nejvíce vzdáleni pracovního trhu. To je jedno doporučení komise. A druhé doporučení komise není až tak v souladu s tímto doporučením, neboť se tam hovoří o tom, že členské státy by měly stanovit úplný přehled nákladů na vykonávání záruky mladých lidí, která by se týkala všech mladých. A na základě tohoto přehledu by měly do prioritát ty opatření, které se vykonávají v sále dostupných financování. Co tím máme vlastně na mysli? Či tedy komise. Komise, tím chce říci, že je třeba, aby státy financovaly ty priority, které jsou nejdostupnější financování. Z toho mi tedy vyplývá, že když stačí málo peněz na to, abychom zaměstnali nějaké mladé nezaměstnané, tak to bude největší efekt. Z tohoto efektu se získají další finanční zdroje a bude možno postupně financovat i ty další které nelze až tak bez problémů financovat. Tady tyto dvě doporučení komise nejsou příliš v souladu, tady by bylo třeba, abychom měli nějaké vysvětlení. Všichni jistě souhlasíme s tím, že chceme právě pomoci těm, kteří jsou nejvíce vzdáleni trhu práce, kteří mají nejmenší šanci. Ale když budeme dávat asi 90% prostředků na maličkou skupinu lidí, tak pravděpodobně ztratíme tu možnost zaměstnat ty, o které nám vlastně jde. Komise by tedy měla vypracovat a navrhnout standardy, kritérií, jak má vypadat kvalita těch nabídek, které se poskytují v rámci záruky pro mladé. A členské státy by měly zajistit, aby se kvalita nabídek považovala za dobrou ne v tehdy, když odpovídá, pouze tehdy, když odpovídá pravidlo účastníka a poptávce na trhu práce a skutečně ho zaintegruje na trh práce. Stejně ještě a operace ještě probíhají a mnoho malých lidí stále ještě dostává podporu, ale nyní již můžeme konstatovat, že iniciativa na podporu mladých dosáhla již jednoho ze svých cílů a tím je soustředit se na problematiku eh, mladých lidí a mm, aby tato problematika byla v centru rozhodování politického v členských zemích. To je důležité. Další důležitá věc. Očekávané budoucí politické závazky by měly být financovány z nových finančních prostředků rozpočtu a ne pomocí nějaké flexibility. To je velice důležitá věc. Pane předsedo, je mnoho toho, co, bychom, co bych mohla o tomto říci. V každém případě je třeba, abychom tomu nadále věnovali pozornost a nesmíme dopustit, aby se stalo to, co se stalo v roce 2015, když jsme schválili rozpočet na rok 2016. Co tím mám na mysli, že parlament chtěl, aby se vytvořil další závazek na financování podpory, iniciativy podpory mladých lidí, ale komise s radou s tím nesouhlasili a žádali nás, abychom nejdříve vyhodnotili efektivnost a to vyhodnocení trvalo dříve déle než rok, přičemž bylo možné to zhodnotit za několik týdnů. My jsme tehdy ztratili čas a proto vítám skutečnost, že včera Jens Geier to předložil, že jsme včera odsouhlasili dalších 500 milionů eur na to, abychom tyto finanční prostředky vlastně dali na další závazky pro financování podpory mladých. Děkuji, děkuji paní Maňkovi, děkuji vám za tato sdělení, dám slovo stínových pravodajů, kteří tady jsou, pan Kolmel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl velice poděkovat kolegovi Maňkovi za tuto podrobnou zprávu. Musím přiznat, když čtu ten nápis, záruky pro mladé lidi a víme, že jde tedy o dobré vzdělávání a o boj o pracovní místa pro mladé lidi, tak kdo by tedy eh, neřekl, že tomu věnujeme všechno, že se do toho nepustíme. Ale přesto mi dovolte několik kritických slov, protože právě dnes jsme eh, se přesvědčili o tom, že eh, ďábel tkví v detailu, že to není všechno tak pěkné, jako na první pohled. Máme veškeré kompetence, které eh, EU potřebuje. Eh, potřebujeme monitorování, kontroly, eh, jinými slovy, není to nic jiného než byrokracie. A chtěl bych tedy položit otázku, jestli by nebylo rozumnější, kdybychom zvažovali taková opatření. A to zda musí mít EU odpovědnost za celou oblast eh, eh, členských států, protože některé členské státy z hlediska svých zkušeností ještě nejsou tak daleko jako ostatní. Ty, které teprve vstupují do EU, těm bychom měli pomoci a říci, podívej, máme zkušenosti a pomůžeme vám, ale když myslím na země, jako je Francie, Itálie nebo Německo, tak si opravdu nedovedu dost dobře představit, v čem by měla být přidaná hodnota pro takovéto členské země Eh, když se rozdělují peníze, tak to nemusí být tak komplikované, tak se prostě řekne, že se vezmou ty prostředky a rozdělí se, ale znáte všichni ten argument, proč máme nejprve všichni platit do společného měšce EU a potom to zase přerozdělovat. Měli bychom popřemýšlet, zda to má opravdu smysl. A ještě poslední větu. Tady hovoříme o symptomech, ale měli bychom hovořit i o příčinách. Příčiny vysoké nezaměstnanosti nezaměstnanosti mladých lidí v eurozóně. Tou příčinou je euro a tady bychom to měli začít řešit. Děkuji. To je vaše osobní diagnostika, pane Kormele. Vánění pan Fernandeš, také stínový zpravodaj. Děkuji velmi stručně. Budu hovořit portugalsky. Já bych poděkoval za vystoupení pana zpravodaje, pana Maňky, našeho kolegy, které se týkalo tohoto tématu. Tady si myslím, že všichni jsme toho názoru, že rozpočet Evropské unie, i když Evropská unie nemá tady v této oblasti o, o zaměstnanosti kompetence, Přesto bychom měli učinit vše, abychom snížili nezaměstnanost mladých. A proto si myslím, že bychom se skutečně měli prioritně zaměřit na konkurenci v Evropské unii pro podporu zaměstnanosti. A v Evropské unii máme problém, to je ta vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí a proto bychom měli mít programy, proaktivní programy, které budou se této oblasti věnovat. Národní rozpočty samozřejmě by se také měly věnovat tomuto cíli, to je jasně. Ale je tady několik otázek, které bych rád nadnesl k úvaze. Eh, samozřejmě, že mladí lidé jaká je vlastně ta jejich věk. Některé programy tam je to až do 40 let v zemědělství. Když tady hovoříme o nezaměstnanosti mladých, myslím si, že bychom tady měli být mísou koherenci jak, jak, jaká, jaké lhuta to vlastně je. Pro ten současný problém, ta, ten věk mladých lidí jde až do 35 let. A jaký je tedy Někdy je to 25 let, to byl ten primární cíl EU, ale členské státy si to mohly prodloužit. Takže to bychom si měli zvážit. Ono to také má dopad na financování. Do jakého věku budeme vůbec pokládat někoho za mladého člověka? Kde bude ta hranice? Té způsobilosti. Toto je, myslím, důležitá věc, alespoň podle mne. Další otázka je tato. Co se týče té iniciativy na zaměstnanost mladých, v rámci přeskumu bylo, byly dány tedy další prostředky k dispozici a já se ptám členské státy, to byla tehdy 1,2 miliard eur. Já se ptám, členské státy eh, budou to využívat, či dají k tomu nějaké dostatečné částky, či ne, nebo to budou částky, které půjdou z Evropského sociálního fondu. Jak tedy bude fungovat ta druhá fáze eh, té, eh, té iniciativy pro zaměstnanost mladých a jakým způsobem to koordinujete s členskými státy? Rád bych tedy slyšel odpověď na tento svůj dotaz. Děkuji, nevidím žádné další žádosti o slovo. Takže jenom k tomu. Já konstatuji, že tady máme problém se zaměstnaností mladých, ale některé země v EU nemají problém se zaměstnaností mladých. A to jsou ty, které mají učňovské obory. Německo, Nizozemsko, Rakousko, Švýcary bychom tam mohli doplnit, tedy by byly Lucembursko. Takže proč nejsme odvážnější třeba s tím učňovským školstvím. 28, eh, máme 28 systémů statutu, hm, takže komise plánovala, že předloží takový eh, eh, obet, hm, rámec učňovského školství v Evropě, abychom podporovali mobilitu učňů. Ono by to nebylo tak špatné, kdyby jezdili třeba na vyučenou do jiné země EU. A i Erasmus by nám v tom mohl pomoci. Takže já se ptám, zda bychom to nemohli nějak propojit, mm, zda, jak tedy zajistit, aby členské státy byly proaktivnější a aby e, skutečně šli touto cestou učňovského školství, mobility učňovského školství. Má komise k tomu něco, co bych chtěla říci? Ne, nemá. Tak pan Maňka závěrem. Děkuji, pan. Děkuji, pane předsedo, děkuji i za všechny připomínky. Souhlasím s panem Fernandežem, že tu jsou rozdílné věkové kategorie v různých státech. Je to 25-29 let v jednom státě, v druhém tedy 29. Naše politická skupina prioritizuje věk 30 let, abychom pomáhali mladým lidem do 30 let aby se jim podařilo nalézt další uplatnění a zaměstnání. Jistě, analýzy nejsou dokonalé, když se v jednom státě analyzuje skupina do 25, v druhém do 29 let. Měli bychom to sjednotit a měli bychom se snažit, aby ta hranice byla co nejvyšší do 30 let. Pane předsedo, máte pravdu v tom, že v některých zemích jsou menší problémy. Vy jste o některých hovořili, já bych ještě dodal Dánsko. Všichni, což jsou nezaměstnaní, se připravují na to, aby se připravili na výkon zaměstnání. Například Dánsko je země, kde je největší důvěra mezi lidmi, kde se také nejméně obávají ztrát ty zaměstnání, ale jsou nejméně zaměstnaní. Je to proto, že lidé jsou velice dobře připravováni a trénováni postupně bychom se všichni měli dostat do takovéhoto stádia. Je důležité, aby se všem zemím podařilo provést skutečnou analýzu nezaměstnanosti a odhalit heterogenní skupiny, identifikovat, kolik eh, financí je zapotřebí, aby bylo možné těmto lidem pomoci. To je třeba učinit a dále. Tyto země si mají stanovit priority kdy lze přednostně využít tyto prostředky. Nemáme 100 financí, tedy jak je využít, abychom dosáhli co nejlepšího efektu. Jistě všichni víme, abychom to mohli řešit, tak je zapotřebí zapotřebí hospodářský eh, růst a udržitelnost. Nikdo z nás nechce, aby mladá generace zůstala ztracenou generací. Není to jenom otázka zaměstnanosti, je to politická otázka, když mladí lidé nemají práci několik měsíců nebo několik let tak se nedívají na svět pozitivně a mohou sklouzout někam jinam a to si nikdo z nás nepřeje. Jsem velice rád, že všichni komise i rada podporují, abychom pokračovali v tomto projektu. Je důležité, abychom i v příštím finančním období eh, dali čerstvé peníze do tohoto eh, projektu, abychom je potom financovali z flexibility per partes, eh, tedy průběžná řešení. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Sarvama, to je fond eh, globalizace eh, operace Microsoft Finsko. Děkuji, pane předsedo. Well, it's a familiar story. Je to známá záležitost, již jsme o tom slyšeli. Finsko opět předložilo žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A v tomto e, případě e, se to e, týká Microsoftu a jedná tři přidružených podniků ve Finsku. Ty náklady představují 5,6 milionů eur, takže příspěvek z EGF bude 60 To tedy představuje 3,5 milionu eur e, z EGF. Celkový počet propuštěných osob je 1248, e, je to známá záležitost, snižuje se podíl na trhu v důsledku posunu a e, operačnímu systému a přesunu do zemí s nízkými pracovními náklady. Tentokrát se to týká 9,28 způsobilých pracovníků jsou e, ve věku 30 až 44 a většina z nich e, má vysoké dosažené vzdělání. Myslím, že je třeba podpořit jejich integraci do trhu práce. Lhůta pro předkládání pozměňovacích e, návrhů je 13. července v poledne. Hlasování v výboru potom eh, bude 30. nebo 31. srpna. Děkuji. Děkuji. Eh, vše bylo řečeno. Má někdo nějaké připomínky? Ne. Pan Mel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také kolegovi eh, za tuto zprávu. A i v tomto bodě máme značné pochybnosti. Oblast eh, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci je opravdu tím krásným příkladem, jak zbytečně prohlubujeme administrativu. Konkrétní případ hovoříme o firmě Microsoft, která v roce 2016 eh, dosáhla zisku 16 miliard amerických dolarů a dohodla se s Finskem, zakoupila tam e, firmu a e, vytvořila pracovní příležitosti. E, získala jistě nejrůznější subvence. Když tato firma se rozhodne zavřít výrobu v této lokalitě, tak je to, myslím, opravdu laciná cesta, abychom za EU řekli, a tady musí tedy EU pomoci financovat rekvalifikaci. To prvním opatřením by bylo bylo, aby Finsko spolu s firmou Microsoft se dohodli na dalším postupu, že se Microsoft bude na dalším vzdělávání propuštěných zaměstnanců eh, podílet. Přenášet všechno na bedra EU je naprosto nesprávné. Eh, je nesprávné, že z tohoto fondu centralizujeme opatření, která EU eh, e nemá řešit. To se týká členských států. Jistě členské státy musí do osobám pomoci, ale v prvé řadě za to musí nést odpovědnost firmy. Děkuji. Samozřejmě Microsoft patří mezi ty nadnárodní společnosti, které platí málo daň na daních v Evropě, ano, eh, málo eh, daní ze zisku. A to proč? Protože členské státy jsou hloupé, ano, a dávají jim ty výjimky a umožňují jim to neplatit daně. Takže kdy konečně eh, Evropa bude mít aspoň minimální fiskální inteligenci a solidaritu? Pane Sarvamo. Mm, thank you. Uh, well, to Mr. Kölmel, uh, in principle, I... ano, já v podstatě s tou hlavní myšlenkou, o něž hovoříte, souhlasím, ale musím říci, že v tomto konkrétním případě a nerad to říkám, protože se eh, můžete domnívat, ano, on je z daného členského státu, ale to není důvod, proč to říkám já jsem osobně navštívil eh, tuto výrobu a seznámil jsem se s tím, jak se tam s těmi penězi nakládalo. A musím říci, že v těchto případech to byla eh, jedna z nejlepších eh, jeden nejlepších poměrů vstupu a výstupu vynakládání prostředků EU a e, Microsoft se zhostil svého e, úkolu. Finsko s ním o tom jednalo a potom bych chtěl ještě říci, víte, že s trochou peněz, v tomto případě to 3,5 milionu, že to není značná částka, ale je z politického hlediska velice dobře vynaložena. Je to důležitý politický signál, co děláme, jak se zajímáme o osud vlastních občanů. Myslím, že je to velice důležité vynaložení prostředků. To je vše, co mohu říci na vaše otázky. Děkuji, pane Sarvamono. Pan Taran, velice rychle, prosím vás, rychle, máme spoždění. Ano, děkuji velice rychle a stručně na to, co řekl pan Temel. Pokud chceme apelovat na společnosti jako Microsoft, tak tady máme proto dobré partnery jako komise. Ta eh, platí obrovské licenční poplatky za využívání softwaru eh, společnosti Microsoft. nechceme akceptovat eh, software eh, zdarma. Eh, ta dohoda byla domluvena na deset let a nejsou to jenom členské státy, které můžeme obvinovat, že se stavěli příliš laskavě k této společnosti. Děkuji, dobře, tak tímto skončíme, pokud souhlasíte. A nyní přejdeme k významnému sdělení komise, které se týká financování projektů eh, Evropského obraného fondu. Jenom nastíníme kontext. Eh, pokud je formát této prezentace, měli bychom tomu věnovat hodinu, což znamená, že skončíme asi, bychom skončili asi ve 12.40, takže bych rád, abyste omluvili nás za spoždění a omlouvám se i překladatelům. A zásupce komise DGB Bač, pan Uren, bude mít asi desetiminutovou prezentaci a soustředí se na rozpočtové aspekty. Poté budou následovat eh, otázky pan Alexi, eh, šéf že Gro, Grow a DG, Grow eh, také může reagovat a potom členové výboru ITRE, AFED a SEDE také byli pozváni na tuto prezentaci, prezentaci takže děkuji těm, kteří dorazili a vítám je velice vřele. Koordinátoři 29. června odsouhlasili nařízení o rozvoji v oblasti EPP, přidělili tuto zprávu EPP, ještě nevíme, kdo ale tu zprávu jmenovitě dostal, to nám třeba řekne pan Fernandez. Dám slovo panu Urelovi na 10 minut, máte čas na prezentaci, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se dodržet čas. Začnu velice hrubým přehledem eh, fondu na evropskou obranu a potom se budu zabývat jednotlivými návrhy, které jsou tedy naším dnešním hlavním zájmem. Evropský eh, obranný fond se, se stává z dvou oddělených oken. Za prvé je to okénko věnované výzkumu, e, to se týká na úrovni Evropské unie společných obranných výzkumných projektů a dále je to okénko možností Tí, které umožňuje podporovat společně sjednané e, obranné možnosti, inovativní obranné programy a také řeší fragmentaci průmyslu, který se naprosto organizuje na národní bázi. Máme tedy tato dvě okna možností a také máme současný eh, víceletý finanční rámec a potom ten příští víceletý finanční eh, rámec. Takže hovoříme o oddělených eh, blocích výdajů, které nás zajímají. Co se týče výzkumu v rámci současného víceletého finančního rámce, máme tedy preferované plánované aktivity, které se týkají výzkumu, pro ty máme 90 eh, milion na tři eh, eh, roky, tedy 2017, 2018, 2019. O tom podrobně hovořit nebudu. Co se týče výzkumu v rámci příštího víceletého finančního rámce, nemůžeme ještě předvídat, jaká bude rozhodnutí ohledně víceletého finančního rámce, ale obraný výzkumný program eh, bude dotován více než 500 miliony ročně. Eh, to bude odděleno, bude to tedy nad rámec programu Horizont 2020. To se týká výzkumu. Když se podíváme tedy na tu oblast eh, schopností. Eh, návrh komise vychází eh, z kombinace národních příspěvků, které budou združovány a doplněny budou podporou z evropského rozpočtu. Navrhujeme 80 budou združené národní prostředky a 20 bude podpora z evropského rozpočtu. Tento poměr navrhujeme i pro současný, i pro budoucí víteletý finanční rámce. Co se týče toho dalšího rámce eh, po roce 2020, chtěli bychom zajistit mobilizaci 5 milionů ročně, to znamená 20 z národních eh, prostředků, združených prostředků a 1 miliarda z evropského rozpočtu ročně teď e, k předkládanému návrhu. A to je, e, jsou tedy ty e, možnosti v rámci současného finančního rámce. Je to návrh vytvořit evropský program pro rozvoj průmyslu a obrany. Byla by to 500 eh, milionů v obálce na eh, rok 2019-2020, eh, tedy v rámci současného finančního rámce 500 milionů, 8, podle toho poměru 80 ku 20 procentům, tedy 2 miliardy z členských států a spolu s příspěvkem EU by to bylo 2,5 e, miliard e, v tom e, současném finančním rámci. A teď návrh komise na financování těch 500 milionů. Navrhujeme finanční mix 75 na přesun a 25 čerstvých prostředků. Toto procento vám eh, bude připadat známé eh, ve vašem výboru, protože je v souladu s dalšími návrhy, které jsme v uplynulých letech předložili ohledně financování nových programů byl to stejný poměr, který jsme navrhovali pro FC1, také pro FC2 a také v poslední době jsme tento poměr 75 eh, eh, rozdělení a 25 čerté prostředky jsme navrhovali eh, pro financování Evropského sporu Solidarity, takže tento program financování obrany a průmyslového e, rozvoje bude v tomto poměru 500 milionů, tedy 25 čerstvých e, peněz, to znamená 225 milionů e, z rubriky 1a a potom 375 milionů na ty přesuny a to je 75 Návrh komise na eh, těch 375 vychází z tohoto. Za prvé, čeho chceme dosáhnout? Chceme respektovat eh, přeskum eh, finančního víceletého rámce v polovině období. A to navrhuje zastavit program Horizont 2020 se v Transport, Erasmus Plus a Cosme. Pro nás to je eh, konečné, když se podíváte na tento návrh, nebylo by tedy logické po té, co Rada a parlament se společně eh, dohodli na navýšení programu, eh, takže to velice omezuje oblast naší působnosti, abychom nalezli možnost přesunu prostředků Předkládáme tedy tyto návrhy Radě a parlamentu. Za prvé přesunutí 220 milionů eh, z eh, grantu programu SEF Energy. Energy. Já vím, že to je nesmírně složitá otázka pro váš eh, výbor, také vzhledem k tomu, že jednání stále ještě pokračuje. Co se týče FC2, tak navrhujeme přesun se SEF Energy. Chtěl bych naprosto jasně říci, že z našeho pohledu je tu velký rozdíl mezi eh, prováděním SEF Energy a SEF Transport. Nejenom eh, vzhledem k přeskumu v polovině období, ale také eh, k stavu eh, realizace programu, tak eh, se nechceme dotknout programu SEF Transport. Ale co se týče programu SEF Energy, tato obálka se má se v podstatně v posledních letech zvyšovala, v posledních letech víceletého finančního rámce. A i když přihlédneme k návrhům přesunu SI2, pro eh, evropský obraný plán, tak přesto tady bude nárůst o 36 obálky se v Energy v období 2018 a 2019 a o 21 v letech 2019 a 2020. Domníváme se, že je tu dostatečný prostor, abychom eh, v rámci v Energy eh, získali značné částky a v této fázi se připravují eh, eh, programy v rámci SEF Energy a nejsou ještě dostatečně propracované. Výsledek je takový, že eh, velká většina těch návrhů byly v rámci SEF Energy nedostatečně eh, dotovány. A když se podíváme na obálky na rok 2019 eh, eh, na základě předkládání návrhu, jenom 20% bylo zajištěno u, de, te, se v transportu bylo téměř 90 na rok 2019, ty byly tedy již e, e, zajištěny vypsáním. Takže pro tyto přesuny to nebude e, znamenat žádné posunutí nebo odložení energetických projektů, které se v současnosti realizují. Druhá složka financování těch 25 milionů je z FICT Tady jsou jasné politické synergie. SEF ICT eh, již eh, eh, financuje projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti. Od roku 2014 jde o celkovou částku 21 milionů a tady jsou jasné synergie mezi kybernetickou obranou a kybernetickou bezpečností, takže je jenom logické podpořit eh, tuto eh, eh, limitovanou částku 25 milionů. Další návrhy přesunů pocházejí z rozsáhlých projektů jako Galileum, Copernicus, ITER, celkem 230 milionů na všechny tři to programy. Za prvé Galileo navrhujeme přesun 135 milionů a věříme, že to možné je, protože Galileo profituje ze značných eh, částech eh, dosažených příjmů. Ty jsou velice dobře eh, využity, ale tady je určitý manévrovací prostor. Tyto příjmy jsou z, především ze zemí jako Švýcarsko, které poskytuje Galileu značnou částku ještě nad eh, rámec stanovené částky v ročním programování a tak díky těmto příspěvkům ze Švýcarska a Norska můžeme dosáhnout eh, toho, že ten přesun 135 milionů, což eh, představuje, musím se podívat, asi 1,9 1,9 desetin procenta celkové obálky na Galileo. Totež Kopernikus 10 eh, milionů eh, tím eh, můžeme to zvládat pomocí příjmů a dále ITER. Tady navrhujeme 80 milionů. To nebude snadné nalézt těchto 80 milionů. A to je jistě limit toho, co můžeme přesunout v rámci současného finančního víceletého rámce, ale představuje to snížení eh, návrhu, které bylo předloženo na eh, období 2017-2020. Věříme, že se nám podaří nalézt prostředky pro obranný fond, aniž bychom neohrozili nějaké závazky EU vůči mezinárodním organizacím. Respektují stanovený čas a e, jsem spolu s kolegou z DG Crows ochoten odpovídat na vaše otázky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. První otázka. Kolik tam máme, jak velkou tam máme marši, tu rezervu v této chvíli. Druhá otázka je, kdy instituce budou respektovat závazky a pacta sunt servanda přece. My jsme řekli, že nikdy nebudeme brát peníze z CEFu. Připomínám, že jsme z CEFu vzali peníze a z Horizontu 2020, ale z CEFu jsme vzali hodně velké částky, eh, eh, procentuálně řečeno, takže hodně peněz jsme tam vzali na FC1. A návrh eh, komise rady chtějí vzít peníze na FC2, také z CEFu, a nyní ještě další peníze z CEFu na obranu. No, já jsem pro tuto novou prioritu, ale je zde takový logický princip, který třeba respektovat, a to je, že nové priority musí mu znamenat závazek navíc v rozpočtu. To znamená nová priorita, nové financování. A také bych chtěl vědět, zdali, já jsem to dobře nepochopil, to je 155 milionů z CEFu, pokud to jsou všechny peníze, eh, eh, včetně grantů, všechny finanční nástroje, včetně grantů, protože všechny peníze jsou granty, pokud jsem to pochopil. To nejsou finanční nástroje, jenom granty, je to tak. Takže to je potřeba, abyste mi potvrdil. A potom otázka zní tedy po té odpovědi, která eh, doufám se nám mm, tady dostane, proč, kolik je ta marže, ta rezerva a proč se používá pouze 125 milionů z té marže. A nyní komise. Ta tě se vždycky eh, daří, mm, eh, jak si nafouknout ten rozpočet eh, pro veřejné mínění, tam prostě figurují miliardy, takže se veme ale miliarda z pravé kapce, kapsy a dá se ta miliarda do levé kapsy a všem se řekne, že jsme posílili částku o miliardu, takže to ale pořád jsou to stejné peníze. To znamená, že nyní děláme v podstatě škrty v programech, které jsou tak významné. Já souhlasím s tím, že tento program je významný. Já myslím, že většina souhlasí, ale, ale to znamená další úsilí. Přidat peníze. A moje otázka poslední zní. Příspěvky členských států ty se dostanou do rozpočtu jak? Jakým způsobem? Jak tyto příspěvky se dostanou do rozpočtu? Děkuji. Děkuji. Nyní paní Gardia Saval. Děkuji velice rychle, poněvadž eh, také, v podstatě tak, jak to řekl Jose Manuel Fernández, podobně, to je, mm, my spolu souhlasíme, ale pořád to opakujeme. My jsme tisíckrát řekli, že když eh, se vznikne, no, že vznikne nová priorita, tak se má nové finance. Protože my, když děláme rozpočet, tak děláme rozpočet, eh, mm, protože tam eh, řekneme, ano, tady jsou určité priority a potom jednou v půlce roce se řeknou, ty priority už nepotřebují peníze, no to přece ta priorita nezmizí. Mě tady velice překvapuje, No, ona mě to nepřekvapuje, ale jenom chci eh, zopakovat, že když náš parlament má své priority, nikdy peníze v rozpočtě nejsou. A najednou rada mm, řekne obrana a hned se ty peníze sehnaly. A já nevím, 15 milionů tam, 15 tam a tak dále. A nakonec se ty peníze našly. A potom EFSI nakonec a nevím, kolik měsíců již žádáme, aby nedocházelo ke škrtům v ostatních programech pro účely FSI. To bylo případ FSI 1, to znamená Ehm, protože každá, každé euro nás stojí tři hodiny na trialogu a najednou komise, rada si přijdou eh, s prioritou a teď se řekne, teď v CEFu nejsou potřeba vlastně peníze, tady máme peníze k dispozici a tak dále a najednou 500 milionů je z toho. No, to, to, to ani snad nebudu dál rozvíjet. Výborně. Pan Kolmel. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že hlavní argumenty již byly vyřčeny a s ohledem na to, že musíme šetřit čas, tímto ukončím své vystoupení. Prý. Děkuji, pan Depré. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem stínovým za frakci, ale já chci mm, se připojit k otázkám pana Fernandese. Děkuji, pan Tarant. harmony. I will support also Ano, úplný soulad. Podporuji také pana Fernandese. Pan Finch nahrazuje pana Arnoda. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku. Těch pět miliard z toho fondu na obranu, to vychází z předpokladu, že tam pořád budou příspěvky z Velké Británie? A nebo pokud ne, tak eh, kde, v kterých programech budou škrty, nebo to bude znamenat, že členské státy to budou muset doplnit dalšími příspěvky? Děkuji. Děkuji. Budeme pokračovat, eh, kromě koordinátorů, ještě pan Albrecht. Eh, <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Dvě poznámky a jedna otázka. První poznámka. Skutečně jsme si jisti, co se udělá, jak dopadne program CEF? Já si pamatuju na diskuzi před pár lety, kdy jsme řekli, si říkali, zdali vůbec ten fond je nutný nebo ne. A teď tady eh, máme tu marži, tu rezervu a jak říká eh, Josef, a tam můžeme škrtat, škrtat, škrtat a teď vůbec je otázka, zda ten program je nutný nebo ne. Druhá věc. Jenom chci zdůraznit, že v té revizi máme to papy, máme tam i tu poznámku pozice parlamentu. To znamená, my jsme řekli, tím se nesnižují kompetence parlamentu, pokud jde o Eh, každoroční rozpočet. Takže tady jsme skutečně měli problém s revizí. A to otevírá celou tu diskuzi. To není finální rozhodnutí přece. Tady byly navrženy určité věci, my jsme řekli dobře, ano, ale to se musí potvrdit, eh, eh, až budeme rozhodovat o rozpočtu. A potom otázka budoucího finančního rámce. Dnes, pokud my tady máme tuto prioritu, tak jaký bude dopad do budoucna, jaký bude důsledek? pro rámec, finanční rámec, tam pokud, takže na tu prioritu se najdou čerstvé peníze nebo ne, nebo v rozpočtu. Skutečně eh, to je otázka precedentu a metodiky do budoucna. Je to dočasné, nebo tak to bude na furt? Tento návrh komise, to znamená, eh, ta priorita obrana zůstane zde na pořád. Já jsem pochopil, že to je miliarda ročně, počínaje rokem 2021. Pani Gressle. Danke. Děkuji. Myslím si, že pokud dovolí, aby se peníze takto přesouvaly, v Německu jsme s tím neudělali žádné dobré zkušenosti. To, myslím, by byla chyba, pokud bychom to dovolili. Proč my tady evropské peníze dáváme do oblasti, kde nemáme vůbec žádné pravomoci momentálně? Není tady žádná evropská pravomoc v oblasti obrany. Samozřejmě my chceme mít tuto novou klíčovou oblast, e, to je jasné, ale není možné, aby takové ty nové, to, takové ty nové priority klíčové občany byly financovány z těch priorit současných a z těch prostředků na současné priority. Pokud půjdeme touto cestou, uděláme obrovskou chybu a já varuji, abychom se tímto směrem vydali. Když tady máme nové úkoly, pro které navíc nemáme žádné kompetence, no tak je nezbytně nutné, abychom do evropské poklady dostali čerstvé peníze a bylo by naprosto špatné, abychom nyní na to používali prostředky eh, evropské a odebírali je od jiných priorit. Děkuji. Merci, monsieur Geyer. Děkuji, pan Geyer. Ano, já přesně nevím, kde začít. Protože eh, u mě se tak nějak střídá překvapení a eh, něco, co mě velmi, velmi vadí. Já jsem rozhořčen skutečností, že tento výbor a tento parlament již celá léta volá po posílení peněz v určitých oblastech a bojuje za to a částečně vždy jedno od rady, pak od komise, nám vysvětlují, proč není možné toto vše financovat. A když nyní téma bezpečnosti a obrané politiky má na radě konjunkturu, politicky, z politického hlediska můžeme být spokojeni, že existují ještě politické oblasti, na kterých rada je schopna se shodnout, to ano. Ale když je tady nyní takové nové téma, tak je obrovská kreativita, obrovská tvůrčí schopnost nalézat prostředky. A to mě vadí. Neboť tato hierarchie cílů, tady jsou věci, které zjevně jsou pro někoho důležité, proto se pak udělá vše. A pak jsou věci, které tak nějak až tolik důležité nejsou. A ty skutečně neustále narážejí na, abych tak řekl, politický skleněný strop. A mě to skutečně velmi, velmi rozhořčuje. A v tomto kontextu bych se naprosto připojil ke kolegyni Kresle. Dříve než začneme tady přesouvat peníze sem a tam, hovořme o něčem jiném. Hovořme o primoritách tohoto našeho parlamentu, na které údajně nejsou žádné peníze. A hovořme o naší na právu spolurozhodovat. Já tady vidím 4 miliard z toho okna na ty dovednosti, na ty schopnosti, kapacity, capability, je nějak naplánováno, že tento parlament v tom smíšeném financování těch 4 miliard členské státy plus 1 miliarda celkového rozpočtu, že parlament nějakým způsobem bude moci ovlivnit to obsahové utváření této politiky dříve, než o tom bude rozhodnuto. Já nejsem vůbec ochoten se ani minutu zabývat těmito návrhy na financování, neboť nechci zažít situaci, kdy pak jedna miliarda, kdy ani vůbec nevím, zda ji opět dostanu od členský států zpět v rámci dalšího VFR. Nechci akceptovat, že mi tahle miliarda zmizí z rozpočtu a pak slyšet o členských států parlamentu, že se má žádné kompetence na oblast obrany, takže do toho vůbec nesmíte zasahovat a my si to budeme rozhodovat mezi vládně. Tedy jak se ty peníze vynaloží a na co, je, myslím, pro náš výbor zásadně důležité. A dříve, než se o tomto něco doví, dočtu, tak nejsem vůbec ochoten o něč hovořit o tom, kolik peněz se dá do jakého okna a jak ty peníze budou použity. A v kontextu našich priorit, které vždy eh, jsou brány zkrátka, nejsem ochoten celkově poskytnout 500 miliard a z toho 375 milionů v rámci přesunů. Já si myslím, že tento návrh komise je skutečně naprosto nepřijatelný a zachází příliš, příliš daleko. Děkuji, jmenuji se Annelic a já jsem z výboru ASFED a SED. a rád bych zdůraznil to, co právě řekl Jens Kajer. Uh, Jedná se o úplně novou kompetenci a e, rámec e, víceletého finančního víceletý finanční rámec byl stanoven a já mám zejména obavy ze situace, že členské státy e, mají rozhodovat, co se stane s tím produktem. My nemáme evropský režim vývozu zbraní a já jsem proto, abychom nedali ani jediný cent, pokud nemůžeme ovliv, to ovlivňovat pod eh, záštitou evropské zahraniční politiky. Začíná to dovozem a vývozem mučících nástrojů a ty zbraně jsou eh, také volně vyváženy a dováženy. Takže já se domnívám, že Evropský parlament do toho musí mluvit a měli bychom být opravdu velice obezřetní, kdybychom eh, umožnili učinili věc, eh, která není pod naší eh, kontrolou. Děkuji. Thank you, Mr. Um, děkuji, pane předsedo. V prvé řadě se domnívám, že bychom měli jasně rozlišovat mezi dvěma věcmi. Za prvé, za to mají být tedy ty čerstvé peníze, ano či ne, a kdo je poskytne. A druhá otázka zní, proč bychom to vlastně měli mít? Oni všichni odcházejí, ale možná, že někdo přece jenom zůstane. I takové agresivní hlasy, jako hlas pana Gajera, možná Eh, že to musí být tedy ty čerstvé peníze, protože by to bylo ve prospěch členských států. Členské státy Evropské unie plítvají Eh, značnými prostředky, když eh, vydávají peníze na obranu. Není to příliš efektivní. Máme k dispozici čísla, jasné odkazy, když se podíváte jenom na ty částky, které se vynakládají v Evropě a také ve Spojených státech Eh, pak eh, to je strašlivé, co Evropané dělají s těmi penězi. Nevytváříme pracovní místa, eh, máme vedoucí pozici proti USA je to jenom 15 poměry jedna ku pěti a já se domnívám, že tímto způsobem bychom mohli vynaložit prostředky podle priorit a e, jaké to bude tedy po tom finančním rámci 2020. Víme, že e, budeme řešit otázky bezpečnosti a migrace. To jsou ty dvě priority, kterými se musíme zabývat. Chtěl bych se tedy zeptat, proč bychom neměli uh, Eh, dát všechno na hromadu a eh, dosáhnout mnohem většího efektu, aby to bylo ve prospěch členských států. Jistě eh, odůvodnění obranného fondu je jasné, lepší využití evropských finančních prostředků, ale je to samozřejmě velká otázka, jaké budou priority po roce 2020. A pokud bezpečnost bude z politického hlediska jednou z priorit, potom nechápu, proč bychom e, neměli usilovat souběžně o lepší efektivitu. Sice to není v evropském mandátu, ale o čem e, hovoříme, to není společná obrana. My eh, ve skutečnosti nemáme společnou obranu, ale o čem tady hovoříme je o eh, lepším združování a vynakládání zdrojů. Děkuji. Nikdo jiný slovo nechce. To je jasné, že to je i velká inovace. Eh, tedy Evropa obrany ale nebylo by to důvodem, tato pragmatická iniciativa komise by si eh, ne zasloužila skutečnou debatu v parlamentu, abychom mohli mm, si říct, jaká je naše vize eh, do budoucna, protože mm, v Evropě máme 17 typů tanků a ve Spojených státech mají pouze jeden například, nebo stíhačky. Takže tady my jsme úplně neefektivní. Takže teď jde, jde o to, zdali budeme čekat, eh, až Spojené státy jak si e, nás celá převálcují v obraně, anebo chceme, aby Evropa byla mocnost. To je otázka metody. Tady my trochu jenom tak pootevřeme dvířka a myslíme si, že se úplně otevřou. No, zde máme cíle, které jsou sice implicitní, ale nejsou dostatečně, nezaznívají dostatečně ve veřejném mínění, protože zde Evropa musí přece o tom mluvit s evropskými občany, tak aby se eh, o to začínalo zajímat veřejné mínění. K těm otázkám, které zde zazněly, zde máme dva zástupce komise, pan Urela za rozpočet a pana Alexi za DG Grow Možná pan Jurel by mohl začít. Uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě děkuji členům vašeho výboru za obecnou podporu, alespoň to tak vnímám, eh, podporu obrany jako takové. A současně jsem si poznamenal celou řadu kritických hlasů eh, k tomu návrhu smíšeného financování jak ho předkládá komise, to opravdu bereme v potaz. Pokusím se odpovědět na specifické otázky, které položil zejména pan Fernandeš. První otázka zněla, jaké marže stále ještě máme v rubrice 1a v současnosti. ve finančním programu podle návrhu rozpočtu na rok 2018 ty alokované marše na rok 2019 a 2020 představují 660 milionů eur. Pokud odečteme 125 milionů, a to je navrženo pro financování obrany v tomto návrhu. Potřebujeme také zachovat minimální marži pro projekty a přípravné akce parlamentu. Pokud odečteme dalších 150 milionů ročně, to je skutečně minimum. Potom 660 milionů se sníží na 435, e, 125 v roce 2019, 164 v roce 2020. Ten následující otázka pana Fernandeže zní, e, pokud e, komise nevyužívá těchto marží, pokud existují, já se domnívám, že je jasná má odpověď. Je to eh, záležitost obezřetného postupu. V této fázi jsme eh, na půli cesty našeho finančního eh, rámce. Máme za sebou tři a půl roku a před námi je tři a půl, dalších tři a půl roku. Již jsme zaznamenali nový vývoj v rámci rubriky 1a a nemůžeme vyloučit, že se eh, v nadcházejících tři a půl letech eh, neobjeví zase nějaký významný vývoj, takže eh, jsme si vědomi toho, že je zapotřebí určitá částka čerstvých peněz, proto navrhujeme těch 125 milionů, ale také se domnívám, že v tuto chvíli, tedy tři a půl roku do konce finančního rámce, by bylo by dobré zachovat 435 milionů na další budoucí vývoj. Pan Fernandez má velice stručnou otázku, pokud dovolíte, pane Urele. K tomuto tématu, proč vy mluvíte o, eh, o okruhu 1A a o maržích rezervy, rezerv z 1A? No, přece globální marži. A moje otázka není jenom kolik máme eh, v té rezervě 1A, ale eh, ve všech eh, okruzích, jaká je ta marže? Třeba v 1B, říká vám předseda. Justement sur la AB, la... Ano, tady v 1B neexistuje a z jiných ji nemůžeme použít pro účel 1A, co existuje možná na to pan Fernandeš naráží, že existuje globální marže rezerva pro závazky na ty speciální tedy opatření. Takže to bude potom další možnost. My jsme již vyčerpali, použili jsme globální marži eh, a významně jsme ji použili pro financování EFSA. Eh, a komise tedy nenavrhla tady, opět ne, zde nenavrhla eh, z důvodu opatrnosti, tak nenavrhla tady v tomto případě stejnou marži, ale ta možnost je, ano, to je jasné. Ta možnost je. Velice rychle. Kolik je ta marže, ta rezerva, ta globální, ta globální, kolik je teď? tady musím odpovědět písemně, protože tady tu kalkulaci nemám. Ano, to bych chtěla, abyste mi podpořili. Je to dvě celé, více než 2,6 miliard euro údajně. A já jsem si jist, že nevyčerpáte 2,6 miliard euro, protože na konci finančního rámce eh, tedy jsme, takže to nevyužijete. No, no, já vám potvrdím to číslo písemně a hned ještě dnes. Ale také je třeba si uvědomit, že po midterm review ta globální marže pro závazky nyní se může použít i pro okruhy 3 a 4. Já s vámi souhlasím, pane Fernandeši, že je velice málo pravděpodobné, že využijeme několik miliard eh, v 1A, ale nemohu vyloučit, že se vzniknou nějaké velké potřeby na migraci. A to je třeba ještě zafinancovat do konce roku 2020. To je Eh, právě velká výhoda midterm review. Aha, jak tam hledat eh, eh, rezervy, flexibilní rezervy v tom rigidním rozpočtu. Já říkám, že je těžké naleznout flexibilitu v tak rigidním strnulém rozpočtu. No, prostě řešit krizové situace třeba, to jsme viděli v roce 2015 a 16, to je těžké. Merci. Děkuji. Budu pokračovat a chtěl bych odpovědět na vaše otázky. Myslím, že další otázka pana Fernandeže zněla, zda e, přicházejí tyto přesuny e, z finančních e, nástrojů. V obou případech je to CEF Energy a ICT, takže to tedy je jasné, se v Energy finanční nástroje již neexistují, tedy už nic nezbývá po tom návrhu o financování v podstatě eh, FC2 nebylo dohodnuto, takže podle návrhu komise tady již už nezbude eh, nic pro finanční nástroje SEF Energy, takže je to obojí financováno z grantů. Poslední otázka se týkala příspěvku členských států. Myslím, že to nebude přech, procházet evropským průmyslem, půjde to tedy přímo uh, Eh, do odvětví průmyslu. Možná, že se k tomu eh, ještě kolega vrátí. A závěrečná otázka, kterou jsem si poznamenal, zda návrh komise zohledňuje skutečnost, že v budoucnu už eh, tedy nebude žádný finanční příspěvek ze Spojeného království. V tomto případě jediné, co mohou udělat, je odkázat na slova komisaře Oettingera. Řekl to již při několika příležitostech a to, že má velké obavy, že je tady taková propast ve financování, která vznikla jednak s tou skutečností, že Spojené království už nebude přispívat a e, za druhé, že tu vzniknou nové potřeby. A když je nutné něco dalšího financovat, tak je to tedy i ta obrana. Obrana je tedy součást té propasti ve financování, jako tam komisař Etigen několikrát hovořil. Předávám slovo kolegovi. Merci beaucoup. que... Děkuji jenom pár rychlých poznámek k tomu celkovému kontextu návrhu komise. Jak jsme slyšeli, samozřejmě to je velký pokrok v obraném průmyslu a je to logické pokračování přípravné akce která byla zahájena na rok 2017, 18 a 19. Jak jsme slyšeli, jde o přípravnou akci, která má připravovat něco jiného. Takže pak bude pokračování, eh, tedy neskončí to v roce 2017 či 2018. Eh, teď já bych rád zdůraznil jednu věc. Návrh, který byl předložen komisí, není návrhem v oblasti obrané politiky, ale je to návrh, který se týká obraného průmyslu. Jak víte, to je významná niance. Právní základ, článek 173 smlouvy, tedy konkurenceschopnost průmyslu, to není právní základ obrana. I když samozřejmě to má své dopady na obranu. Jaký je cíl našeho návrhu této oblasti. Konstatovali jsme za prvé, že zde je nedostatečná spolupráce eh, v obraném průmyslu v Evropě, ano, skutečně máme zde eh, celou řadu vysoce konkurenceschopných podniků v členských států, ale nespolupracují dostatečně. Nemají, mají zde omezený počet společných eh, eh, kooperačních projektů, což znamená náklady pro daňové poplatníky, což znamená nedostatečnou efektivitu a co znamená i významný sklus v tom, jak ty vojenské prostředky a materiály jsou dány k dispozici a Evropa je tolik potřebuje. Vzhledem k této situaci, co lze učinit? Samozřejmě mm, zde máme přípravnou akci, ta se týká vědy výzkumu, to je důležité. Cílem ale není výzkum jako takový, ale eh, nakonec poskytovat armádám prostředky, materiál. Abychom mohli rozvíjet tuto spolupráci, tak my zdvořile apelujeme na podniky a členské státy, aby spolupracovali, to je jedna etapa, a podniky ne, a členské státy nám říkají, tady ta spolupráce stojí peníze navíc. Na začátku možná také, ale na konci ne. Možná na začátku ano. Abychom eh, tedy ty náklady navíc kompenzovali, a to je právě cíl toho programu, který se navrhujeme, říkáme tímto měli bychom se zaměřit na konkrétní specifickou část toho eh, řetězce, to znamená vývoj. Výzkum je pokryt, vývoj teď, protože my jsme skonstatovali, že některé výsledky výzkumu, které byly financovány z veřejných prostředků, nic nevyprodukovaly, protože žádný vývoj pak nenastal. A teď my bychom se měli teď zaměřit na tento aspekt, tedy na vývoj, a zde bychom měli přispívat z komunitárního rozpočtu. Bude to ale omezený příspěvek 20 nákladů na vývoj. Ale samozřejmě tento příspěvek eh, lze poskytnout pouze, pokud bude docházet ke spolupráci. Pokud podniky nám předloží nějaký čistě národní projekt, řekneme, no ten je sice zajímavý, ale ten platit nebudeme. My budeme platit pouze kooperační projekty. A my jsme tady navrhli minimálně tři podniky a dva členské státy, které musí spolupracovat. Samozřejmě, o tom se ještě diskutovat. Cíl je tedy nutit je do té kooperace. A samozřejmě s tím jsou spojeny náklady a pokud skutečně chceme hrát významnou roli ve vývoji, tak musíme mít eh, rozpočet, eh, 500 milionů na dva roky jsme to vyčíslili do roku 2019, takže to samozřejmě náklady na vývoj jsou vysoké. Obrana je drahá. A pokud chceme, aby se věci změnily, tak musíme mít rozpočet, který bude k něčemu. A my jsme dospěli k těm 500 milionům. Samozřejmě pokud pokryjeme 20% a 80% pokryjí členské státy, jejich rezorty, které budou kupovat ten materiál. Ale abychom se vyhnuli tomu, že bude docházet k mrhání, tak navrhujeme v nařízení takové ustanovení, které bude zavazovat ta konsorcia podniků, aby prokázala, že již e, zde existuje nějaký kontrakt ze strany některých členských států, tak aby skutečně ty státy koupili si to, co oni vyprodukují, ne aby vyvíjeli produkty, které jim zůstanou na skladě. A takže členské státy se musí zavázat, že si to koupí. Pane předsedo, pár slovy, takže tak je, takový je stav našeho návrhu. Pan předseda, děkuji, vidíme, vidíme, že to je jaksi taková, bych řekl, politická viskozita. E, tato cesta k Evropě obrany. Paní Gresle. Děkuji za vysvětlení, pane předsedo. Pouze bych ráda poukázala, na to, že nejsem mm, příliš spokojena s odpovědností těmi odpověděmi, nebo ta zásadní otázka je tato. Mohou vypsat výběrové řízení na zbrojní materiál, aniž bych stanovila, jaký typ obrany vlastně chci, jaký typ rozhodování si přeji. Já si myslím, že to nelze. Zejména také nechci na to dávat 20 evropského rozpočtu. To si nepřeji. Tedy tato otázka, že tady vlastně někoho se snažíme nalákat, hodíme tu udičku a členské státy se nám na to chytí, na to nevěřím. Potřebujeme spolupráci členských států v oblasti obrany, to je nesporné. Ale ráda bych skutečně Eh, chtěla, abychom to diskutovali s nějakou vyšší úrovní, tedy bych ráda, abych mezi nás přišel eh, komisař Ettinger. Je to důležitá otázka. Již v rámci minulého rozpočtu jsme dali 25 milionů na ten pilotní projekt a podle mě ještě to byla ta první chyba. A nyní, nyní jsme krátce před čím učinit tu druhou chybu. Já si myslím, že ta celková konstrukce, to je něco, co nesmíme ztrácet ze zřetele. A Nerada bych se tady spokojila s těmi malými krůčky, které nám byly dnes prezentovány. Já bych tedy, a ještě chci říct, že není férové, aby, když zde máme takto zásadně politické téma, aby sem komise do Jámel Bové zaslala pouze úředníky. To není férové ani vůči ním. Skutečně ráda bych chtěla, abychom tady šli na politickou úroveň. Děkuji. Myslím si, já No, celá souhlasím s paní Gresle. Jakou chceme mít Evropu? Co chceme politicky řečeno? Máme dojem, že eh, tady jak si my házíme taková cukrátka po cestě, v naději, že někdo si je vezme, no, ale když hovoříte s generálními štáby, štáby v členských státech, tak zde eh, na eh, generální eh, štáby mm, a mají úzkou spolupráci s podniky, ale musí mít jaksi podporu veřejnosti, aby ta veřejnost dala demokratickou legitimitu, protože potom to bude takové fušování, budeme říkat jsme pro obranu a tak dále, ale pořád to bude spíš symbolické. Možná, že teď jsme teprve v předvečer, nějakého nového evropského větru, který tady začíná vanout. Ano, je třeba ukázat, že Evropa má přidanou hodnotu. A jaké jsou ty veřejné statky, která, které Evropa zítra občanům může zajistit? Které lze zajistit v národních státech, ale určitě v době globalizace to ne, ty národní plány nestačí, je třeba to přesunout na evropskou úroveň. Možná tím bychom mohli dnes skončit. To byla skutečně velice zajímavá výměna názoru, která ale bude znamenat další schůze a především skutečnou politickou diskuzi. Kolegové, přerušíme a budeme pokračovat v 15 hodin. Ano, přesně, úplně pintlich. Eh ben, on le dira en commençant. Je précise que la réunion de 15 heures est in camera. Donc pour... Ano, takže e, máme mm, in camera, potom jednání neveřejné, tak někteří z vás si budou moci zorganizovat podle toho čas.